Dear participants, eh, could you please find your... Milí účastníci našeho setkání, prosím, abyste se posadili na svá místa. Začneme naše dnešní slyšení. Při příležitosti Mezinárodního dne žen 2013 boj proti násilí páchanému na ženách výzva pro všechny. Já bych poděkovala za to, že jste mezi námi. Nám je opravdu velikým potěšením to, že jsme se sešli v tak velkém počtu. Je to velice důležité téma. Můj výbor, který, kterého jsem předsedou pro práva žen, rovné příležitosti považuje toto téma za vysokou prioritu. Posledních pět let se věnujeme této problematice. Těšíme se na konkrétní kroky, konkrétní návrhy, především ze strany Evropské komise v tomto ohledu. Proto je pro nás velice důležité, že jsme se dneska sešli předtím, než začneme náš program. Dovolte, abych přivítal zástupce všech národních parlamentů mezi námi. Jsme nesmírně rádi, že je zde tolik poslanců národních parlamentů přítomných. Zároveň mezi námi vítám poslance Evropského parlamentu a samozřejmě že i naše hosty pro první, druhý i třetí panel dnešního programu. A samozřejmě nás všechny, naše hosty, účastníky našeho setkání, které skončí v 18.30. Jeden z hlavních důvodů, proč zúrazněme toto téma násilí páchanému na ženách v tento den, kdy slavíme, si připomínáme Mezinárodní den ženy je to, že jsme přijali minulý týden na plenárce zprávu, zprávu, ve které jsme požádali komisi o to, aby připravila komplexní strategii, určitou komplexní legislativu, která by bojovala proti násilí páchanému na ženách. My jsme zdůraznili tuto problematiku již několikrát před třemi lety jsme přišli s podobnou zprávou. Měli jsme trošku problém dosáhnout výsledků u té eh, předchozí zprávy. Ovšem možná víte, že Evropský parlament eh, nemůže předkládat vlastní legislativní návrhy, zákony. To, tato možnost legislativní iniciativy leží pouze na bedrech Evropské komise. My totiž eh, v tomto ohledu požadujeme komplexní legislativu, která by pokrývala všechny typy násilí páchaného na ženách, ne pouze některé oblasti. Dneska dopoledne jsem byl na slyšení a hovořil jsem o tom, že v podstatě násilí páchané na ženách je jako puzzle, protože je to, jsou to různé části, například e, mutilace ženských orgánů, mrzačení ženských orgánů, domácí násilí a tak dále. Čili e, pokud si vybereme pouze jeden střípek, tak nepochopíme celý ten obrázek. Musíme propojit všechny tyto typy násilí, abychom viděli skutečnou tvář tohoto problému. Toto byl takový velice stručný úvod, já nebudu hovořit dlouze, máme čas, který je omezen. A nyní dovolte, abych vám připomněl, samozřejmě, že máme k dispozici tlumočení do všech EU jazyků. Musíte si pouze naladit ten správný kanál. Podívejte se, zde za mnou jsou kabiny s čísly jednotlivých jazyků. Prosím, potřebujete-li nebo chcete-li poslouchat tlumočení, prosím, abyste si to naladili. Bohužel eh, Předseda Evropského parlamentu, pan Martin Schulz, s námi nemůže dneska být. Je mu to nesmírně líto. Toto téma je tak důležité pro pana předsedu, že eh, přispěl k naší konferenci videozáznamem, který vám nyní předneseme a mm, poté takové kratičké video na úvod dnešní konference. Ovšem nejprve, jestli dovolíte, to bude předseda Evropského parlamentu pan Martin Schulz. Dear colleagues from national parliament. Milí kolegové, milé kolegyně z národních eh, parlamentů, Evropského parlamentu, milí hosté, dámy a pánové, je pro mě velikou ctí přivítat vás na tomto našem setkání boje proti násilí páchanému na ženách. Jako každý rok, když si připomínáme, každý rok, když si připomínáme Mezinárodní den žen, je dobré posílit naše spolupráci. Je mi velice líto, že musím připomnět to, že násilí páchané na ženách je neustálým přítomným faktem eh, i u nás v zemích Evropské unie. Toto násilí nezná žádné sociální eh, nebo kulturní eh, překážky, hranice a je neakceptovatelné. Je to obrovská výzva pro celou naši společnost. Měli bychom se podívat na zkušenosti, které máme v jednotlivých členských státech v boji proti násilí páchanému na ženách. Podívat se na to, které přístupy fungují nejlépe a proč. Pro kvalitní politiky potřebujeme i solidní data, která bychom mohli porovnávat ve všech členských státech tak jak to například publikuje i Agentura pro základní práva. Dneska my v Evropském parlamentu například jsme přijali Evropský no, ochranný příkaz, příkaz v oblasti ochrany obětí. Toto jsou milníky, ovšem musíme udělat ještě více a právě proto nyní využíváme naší možnosti legislativní iniciativy a žádáme strategické kroky na celoevropské úrovni. Byl bych rád, kdybychom se spojili, my všichni, evropské státy, evropské instituce, různé eh, společenské organizace, nevládní organizace v boji za respektování integrity všech žen. Je mi velice líto, dámy a pánové, že nemohu že se nemohu zúčastnit osobně vašeho dnešního odpoledne, ale doufám, že to bude setkání velice produktivní. Thank you very much for that. Uh, and uh, we will now Děkujeme za tento příspěvek a nyní se dostáváme k dalšímu krátkému videoklipu na úvod dnešní konference. Děkuji. Ano, jde o to, abychom nalezli prostředky v boji proti tomuto hroznému zločinu, proti této hrozbě ohrožování základních lidských práv. Než představím naše první panelisty, dovolte několik administrativních poznámek hm, možná nudných, ovšem potřebných, pokud chceme, aby jsme si to dneska odpoledne všichni tady, hm, aby jsme prožili příjemný čas společně. Naši hosté eh, se mohou přihlásit, máte registrační karty na stole, naši pracovníci eh, je sezbírají v případě vašeho zájmu. My se budeme mít několik částí, jednak naše zkušenosti, legislativa na národní úrovni a v druhé části budeme hovořit o možnostech strategických akcí na úrovni Evropské unie. Můžete si zvolit, ve které části, pokud teda budete chtít vystoupit, ve které části. Ovšem tento formulář, tento registrační formulář musíte vyplnit. To je taková ta mm, karta, která vám umožní vystoupit. Samozřejmě, že se můžete přihlásit do všech částí, pokud jde o řečnickou dobu. A nyní prosím, abyste poslouchali pozorně. Řečnická doba je omezena na tři minuty. Ne proto, že jsem nějaký nepříjemný, nebo že tady chci přerušovat kvalitní projevy. Ne, musíme mít tuto řečnickou dobu omezenou, tak aby všichni měli možnost vystoupit. Minulý rok, když jsme mm, rovněž měli omezenou řečnickou dobu, tak jsem byl trošku takový schovývavější. Říkal jsem si, nesmí být až tak přísný, striktní, proto jsem umožnila mnoha lidem vystoupit po dobu pěti, šesti minut. A výsledkem bylo to, že mnoho lidí se nemohlo přehlásila, pak hmm, samozřejmě se na mě zlobili a já to chápu. Čili dneska budu opravdu nesmírně přísný, kde pouze o tři minuty, opravdu tři minuty. A pokud někdo jiný, kromě národních poslanců a europoslanců, by se rád přihlásil, může tak učinit, pokud nám to čas dovolí. Ovšem v takovém případě budeme k dispozici pouze jednu minutu. Opakuji ještě jednou jednu minutu. Ovšem můžou se přihlásit i ostatní hosté. Ano, jsou to nesmírně taková striktní pravidla, chápu, ovšem eh, byl bych velice rád, aby co možná nejvíce lidí, účastníků naší konference se mohlo přihlásit. Nevím, budu možná něčím, asi bych možná měl být nějaké kladívko. Prostě nějakým způsobem vám oznámím to, že váš čas vypršel. Prosím, abyste si to uvědomili teda ještě jednou tři minuty. A stejné pravidlo platí i pro naše panelisty. Vy máte rovněž omezenou řečnickou dobu, tak aby lidé mohli položit potom dotazy. Čili i zde budu samozřejmě vás informovat, řekněme, máte už pouze dvě minuty a tak dále. Možná budete mít pocit, že ještě jste ne, ne, ne, neřekli úplně všechno, ovšem bohužel budete muset svou, svou, svůj příspěvek ukončit. Čili tak to byla ta nutná část mého vystoupení a než zahájíme první panel, dovolte, abych poděkoval Národním parlamentům za vaše příspěvky, které jste nám zaslali našemu výboru FAM. Velice nás to těší a rádi bychom vám poděkovali. A nyní je to již první panel zkušenosti a legislativa na národní a regionální úrovni. Nejprve to bude paní Blanka Hernández Oliver, která zastupuje španělskou vládu a zabývá se problematikou genderově založeného násilí. Prosím, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Krásné dobré odpoledne, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, mm, i zástupci španělské delegace chtěl, chci tady pohovořit mm, ve jménu Španělska abych vám vysvětlili práci, kterou rozvíjíme proti násilí páchaném na ženám. My všichni se snažíme položit základy pro to, abychom také spolupracovali s mezinárodními organizacemi. Diskriminace a podřízenost žen musí být odstraněna. Ráda bych vám řekla, že španělská zkušenost se zakládá na jednom slově, které vám mohu říci zralost. Zralostí rozumíme v naší zemi to, co znamená, ne to, co znamená triumfalis, tri, triumfovat. Je třeba mít trvalé, udržitelné prostředky, které přinesou své plody, ale na druhou stranu také přináší uznání těch výzev a aspektů, které jistě ještě musíme vyřešit. Čili zralost znamená uznání určitých druhů politik, které pokračují a které již dosáhly úspěchu. Uznání také těch oblastí, v nichž musíme pokračovat v naší práci. Za prvé bych vám chtěla říci, že tento postoj naší země je nesmírně pevný a má svou historii, která začíná již v 80. letech a s první reformou trestního zákoníku. E, měli jsme strašný eh, případ. Jedna žena v televizi udala, že jej její manžel, mm, že na ní manžel mm, páchá násilí a za několik dnů poté ji našli zavražděnou na ulici. To byl, taková, to byl vlastně tak zahájení toho, eh, v čem pokračujeme i dnes, abychom zamezili takovýmto jevům. Eh, a Vlastně, protože naše země se rozhodla eh, odstranit násilí páchané na ženách. Věnovali jsme se tomu, o čem jsem hovořila již dnešní dopoledne, aby ve Španělsku politika zaměřená na odstranění násilí páchané na ženách se proměnilo ve státní politiku, v otázku státu. A práva a zákony jsou schvalovány jednohlasně. Poslední akční plán vlády dosáhl významného koncensu a Združení žen a organizací jsou permanentně prezentní, protože to byla tato hnutí a tyto organizace, které zahájily tyto politiky, v nich se pokračuje. Za prvé, Domnívám se, že první úspěch naší země je zveřejnění těchto záležitostí a mm, postavení e, záležitosti odstranění násilí páchané na ženách do e, státní politiky. E, ročně se zpracovávají zprávy o násilí, které, kterým ženy trpí. Dnes dopoledne jsme hovořili o významu údajů. Ve Španělsku se nezamlčují údaje u eh, mnoha příležitostí eh, máme údaje, které jsou negativní, ale tyto údaje nám slouží pro tři věci. Za prvé proto, abychom poznali demografie a geografie problému. Za druhé pro orientaci veřejných politik a za třetí pro provozování kampaní a pro senzibilizaci obyvatelstva. Osoba která nevěří tomu, že něco takového se děje, si může jenom přečíst údaje z dnešního dopoledne. A to mm, jsou údaje, které jsou zahrnuty v našich statistických brožurkách. Čili od 80. let ve Španělsku byla zahájena velice solidní politika eh, pomoci, asistence a prevence. V roce 80. letech se eh, reformoval trestní zákoník, eh, objevily se zásadní texty a tyto texty praví, že není to žena, která musí v případě násilí opustit domov a že během 48 hodin je třeba poskytnout ženě pomoc. V roce 2004 jednohlasně španělský parlament schválil zákon, který se stal takovou pionýrskou normou a to jsou integrální ochranné prostředky pro ženy, které trpí násilím. Tato politika, tento zákon vlastně jde napříč všemi oblastmi a znamená, eh, a byla vytvořen, byl vytvořen také specifický obor justice, eh, který tyto věci sleduje a stejně tak se to zveřejně ve sdělovacích prostředcích. V roce 2013 eh, byla uzákoněna právní pomoc ženám, která je poskytována zdarma a v současné době probíhá nová reforma trestního zákoníku. V té souvislosti, v jaké jsme o tom hovořili již dnes dopoledne, aby se využily také nové technologie v potírání násilí páchané na ženách je třeba mít prostředky, telefon, 016, eh, eh, který je k dispozici ženám 24 hodin denně. Telefony eh, pro doprovod a asistenci ženám pomoc a také informace o možných prostředcích z oblasti sociálního zabezpečení, aby jejich děti mohly dosáhnout na prostředky, také možnost poskytování úvěru. A e, stát vypracoval akční plán pro odstranění násilí páchané na ženách a vyčlenilo se na to také hodně peněz z rozpočtu. Eh, na této úloze se podílí řada úředníků. Víte, že Španělsko je zemí samostatných autonomních provincií a máme ale také centralizovaný úřad, který spravuje tyto záležitosti o rovněž v parlamentu je tato oblast zpracovávána jednou skupinou. E, rovněž lokální úroveň se snaží e, ve své sociální péči spolupracovat na řešení této úlohy. A mm, záležitost, která se nám ve Španělsku zdá být nesmírně důležitá, stále více sociální uvědomování lidí přispívá k tomu, že toto není záležitost žen a že by pouze ženy či ženy, které zastávají veřejné funkce, nemohou sami o sobě ukončit toto násilí. Proto eh, Španělsko se snaží zapojit celou společnost do řešení tohoto problému z pohledu zdraví, z oblasti vzdělávání a tak dále. A ještě bych vám ráda řekla, Tady vidíte například akce, které provádíme ve sportu, v kultuře a teď jsem vám chtěla říct, že poslední kampaň, kterou jsme ve Španělsku provedli, se jmenuje Aysalida, to znamená je východisko. Této kampaně se účastní ženy, které zažily násilí a které poslali poselství, že navzdory zkušenosti s násilím lze dospět k pozitivnímu východisku. O tom svědčí tyto ženy, o tom svědčily v této kampani a myslím si, že to je důležité nejenom pro Španělsko, nebož i pro Evropu, i pro svět, který může vybudovat společnost, která bude oproštěna násilí páchaných na ženách. Musíme se starat zejména o, nej, zejména o nejvíce zranitelné skupiny a musíme vzdělávat a vychovávat osoby, které mohou ženám pomáhat. Už se blížím k závěru, pane předsedo. A chtěla bych ještě znovu stvrdit, že je východisko z násilí páchaném na ženách. My hovoříme o budování společnosti prosté násilí páchané na ženách. Děkuji vám. Děkuji vám za cennou zkušenost s tím, jak řešíte tyto problémy v Španělsku. Děkuji vám. A nyní naši druhou panelistkou je paní Maria Inés Gomez, Gomez Rodríguez Fotinia, eh, sociologistka a ředitelka institutu O Niño. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente feliz ao ouvir aqui a nossa. Děkuji, dámy a pánové. To bylo skvělé, že jsem si eh, mohl vysposlechnout to, co eh, řekl kolega ze Španělska, že můžeme skutečně vybudovat společnost bez násilí. Já myslím, že eh, skutečně je třeba hovořit o tom, jak vybudovat eh, společnost bez násilí na ženách. A já se s vámi podělím o svou vlastní zkušenost. Zkušenosti, která jsem, které jsem nazbírala za 40 let práce s mládeží, tedy s mladými prostitutkami. Tyto eh, ženy vůči mě byly velice otevřené a popisovali, jaké mají problémy, jaké mají sny. V podstatě to bylo o jejich životech. Já eh, ve společnosti o nyní, což je o dítě, eh, pracuji už nějakých 35 let a musím říct, že eh, v té revoluci eh, z 21. dubna, to jsme skutečně zažili velký obrat. A byla to pro nás svoboda, okamžik, kdy nastala svoboda, ale zároveň vyšly najevo skutečnosti, o který se dosud, respektive do té doby, nehovořilo. Dozvěděli jsme se o mladých dívkách, který se snaží dostat ze zajetí prostituce. Velice často byly zneužívány pederastickými otci, už de facto od dětských let. Jejich těla byla znehodnocována, byla předmětem násilí. A byly vlastně rozervány, byla velká propast mezi eh, psychologickým životem a tím fyzickým světem ve kterém žili. Prostě jejich těla byla v ložnicích zneužívána, ale v duchu byly svobodné. Byly dávány do veřejných domů a de facto nemohly se rozvíjet, jak by bylo třeba. Mnohé sáhaly k sebevraždám. Léta běží, ale zdá se, že na těchto problémech se nemění nic. Tyto dívky eh, říkají, že nežijí, to není skutečný život, to je jenom přežívání. Mají pocity viny, ptají se, čím jsem si to zasloužila. Žijí na pokraji zoufalství. Jejich životy se sice odehrávají v luxusních bytech nebo hotelích, ale nejsou tam svobodné. Jsou tam s klienty, které jim za to platí, kteří jim za to platí. Samozřejmě, že potřebují příjem, aby měli z čeho žít, ale je to příjem vykoupený slzami. Je to čistě tržní záležitost poptávky a nabídky. A často to není jejich rozhodnutí, jsou jsou zaměstnány, mají své pasáky a bordel mama. Klient samozřejmě platí a to je pro tyto klienty jednoduché, protože oni si v podstatě zaplatí, dostanou, co zaplatí a netrpí žádnými výčitkami svědomí prostě si zaplatí za naplnění svých požadavků a snů. Zakoupí si z jejich pohledu recyklovatelné zboží. A děje se to všude, na ulici, v luxusním hotelu. Prostě jste mezi eh, lidmi, kteří očekávají, že se budete chovat tak a tak. Poněvadž tak to odpovídá vašemu společenskému postavení. Skutečně jsou v roli loutek. A jsou tam proto, aby uspokojovali požadavky ať už bohatých, nebo těch, kteří nejsou tak bohatí, ale prostě si zaplatí službu. Je to prostě součást hluboko zakořeněné dynamiky kapitalismu, prostě požadavků trhu, zákonu poptávky a nabídky. A proti tomuto jedu neexistuje protijed. Jde pouze o peníze. Světová zdravotnická organizace říká, že sexualita se má vyjadřovat prostřednictvím lásky, taktu, něžnosti. Ale tyto dívky jsou pouhým zbožím. A to eh, ovlivňuje jejich uvažování a samozřejmě také jejich zdraví. Sexualita je záležitost, kterou je třeba prožívat eh, způsobem, který je sdílený a který má hodnotu. Prostě nelze sexualitu znehodnocovat pouze na tržní hodnotu, na pouhou nabídku a poptávku. Jak už jsem říkala, ti lidé žijí tak, že jsou tělem se nacházejí v ložnici, ale duchem někde úplně jinde. A stydí se za to, že jsou tím, čím nikdy nechtěli být. Změnily se věci? Myslím, že ano. Ne, ne, ne s každým se zachází takto špatně. pořád ještě existují gengy, které obchodují se ženami a které také lobují za zachování svého biznesu. Nevím, jestli by třeba k nám mohla přijít trojka a pomoci tímto lidem, protože takováto prostituce dnes je na vzestupu. Evropu, Evropě vládnou velké finanční skupiny a přitom ženy se neustále potýkají s pastí prostituce. Na závěr bych řekla něco, co myslím, že je pravda. ženy procházejí obdobím změn. Je třeba skoncovat se situací, kdy naše těla nepatří nám a jsou pouze předmětem prodeje. Tak, děkuji. Thank you so much. Děkujeme, děkujeme za tento nesmírně emotivně nabitý projev a rovněž na poukázání propojení mezi násilím, prostitucí. Ano, občas, občas jsem to poslouchal téměř jako poezii, ta vaše slova. Ještě jednou moc děkujeme za to, že jste mezi nás přišla. A nyní poslední panelistka první části, a to je paní Doris Lomoro, která je členkou výboru pro ústavní záležitosti italského senátu. Prosím, máte rovněž 10 minut. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala i všem europoslancům za příležitost eh, sejít se a vystoupit na tomto zasedání, eh, který se, které se věnuje boji proti násilí páchanému na ženách a trošku se podívat na to, jak pracujeme my v italském parlamentu v rámci naší legislativy na tomto poli. Ráda bych poděkovala i všem kolegům eh, za účast na konferenci dneska dopoledne, které, jsme se, které jsem se zúčastnila. Eh, nedávno jsme slavili Mezinárodní den boje proti násilí páchanému na ženách v Itálii média hovoří o tom, že je to fenomén, který se neustále šíří, nejenom genderové násilí, ale například i vraždy žen v roce 2012 bylo zabito eh, několik desítek žen eh, v Itálii. U nás například ještě nemáme úplně stoprocentní statistiky, které by pokrývaly eh, všechny tyto um, fenomény. Často jsou to nevládní organizace, které mají k dispozici tyto statistiky. Ovšem je obtížné si nevšimnout, že krize v Evropě zhoršila celou situaci, mm, zhoršila to situaci rodin, jednotlivců, žen a jejich eh, postavení v rodinách. Eh, řečnice byla požádána, aby trošičku eh, zpomalila tempo projevu, ovšem bohužel zatím nespomalila. V roce 2007 bylo několik tisíc žen padlo obětí násilí, fyzického násilí. Častokrát se nachází v situacích, kde jsou ohrožovány na životě. Asi milion žen um, se stalo obětí um, znásilnění. Bohužel um, řečnice mluví obrovskou rychlostí a pro tlumočníky je velice obtížné pokrýt veškerá čísla. Je zde téměř 30 žen, které trpí násilím, páchanem na, násilím ze strany svých partnerů. Dále jsou to 100 tisíce žen, které trpí takzvaným stalkingem, pronásledováním. Čísla nemáme úplně, úplně stoprocentní právě proto nemáme stoprocentní obrázek celé této problematiky. Ovšem právě proto si myslíme, že situace je ještě horší, než na kterou poukazují tato čísla. V posledních několika letech na národní úrovni, národní legislativy přistoupili k jasným opatřením boje proti násilí páchanému na ženách. Je to určitá nová kulturní revoluce, můžeme říci. A to je právě to, čím Itálie v současné eh, době se snaží, čemu se snaží, snaží řešit. Například jsou to různé například násilí z důvodu cti eh, v roce 1991, to je první poprvé, když jsme, kdy jsme odstranili polehčující okolnosti tohoto eh, trestného činu. Dále zde máme z roku 96 nový zákon, který bojuje proti sexuálnímu násilí, nebo zákon 154 z roku 2001, který se nazývá opatření proti násilí páchanému v rámci rodin. Dále to bylo velice důležitý zákon číslo 38, který se zabýval trestním činem stalkingu, sledování žen. Zde se hovoří o tom, že je to trestní čin eh, proti morální svobodě. Dále hovoříme o tom, že jde o přitěžující okolnost v případě trestného činu vraždy. To znamená, pokud ta oběť vraždy byla před dokonáním vraždy rovněž pronásledována nebo sledována. V Itálii Itálie rovněž na tomto poli následovala podněty z mezinárodní eh, úrovně. Máme zde zprávu z 25. června 2012, která, kterou připravilo OSN o situaci v Itálii. Eh, tato zpráva je plná opravdu alarmujících čísel. A Víme, že i na evropské úrovni Evropská rada ve svých závěrech 6. prosince 2012 se věnovala této situaci. V této zprávě se hovoří o tom, že násilí v rodinách eh, se týká žen eh, v celé zemi bez jakýchkoliv teritoriálních nebo sociálních rozdílů a že je to problém, které, kterému se musíme věnovat pomocí legislativních nástrojů, ale rovněž i pomocí různých institucí, které se zabývají problematikou ochrany žen. Přes veškeré úsilí bohužel zatím nedošlo k snížení počtu násilí páchané na ženách a dívkách. V roce 2013 zemřely dokonce i děti, mladé dívky, které byly zavražděny svými bývalými partnery. V Itálii právě proto narostlo určité, určité povědomí, snaha věnovat se tomuto, tomuto obrovskému problému. V červnu 2013, poté co 15-letá dívka byla zavražděna svým partnerem, bývalým partnerem, jsme ratifikovali eh, rovněž úmluvu Rady Evropy, eh, která bojuje proti násilí páchanému na ženách. Itálie ratifikovalo tuto úmluvu jako pátá země. Tento zákon byl schválený jednomyslně přijali ho obě komory našeho italského parlamentu, což je nesmírně symbolické gesto a zároveň eh, je to konkrétní závazek přijímat další specifická opatření v oblasti boje proti eh, tomuto nesmírně alarmujícímu fenoménu. V roce 2013 Itálie přijala rovněž zákon číslo 119. Cílem tohoto zákona je bezpečnost Je to zákon, který představuje nesmírně komplexní normu v boji proti násilí a zajištění bezpečnosti eh, osob. Já jsem se podílela na tvorbě tohoto zákona v našem italském senátu. Je to zákon, eh, který se snaží zlepšit veškeré represivní nástroje už máme k dispozici v případě takových činů a zajišťuje lepší míru ochrany a zároveň i kvalitnější prevenci. Hodně se věnujeme e, v této problematice, využíváme hodně informací i dohodě z Istanbulu, která pokrývá e, tyto problémy. V současné době se snažíme implementovat tento zákon. Jedna celá část tohoto zákona se zabývá prevencí násilí, genderového násilí. Například eh, zde zmiňujeme ochranu obětí ze třetích zemí, které dostanou z humanitárních důvodů automaticky povolení k pobytu v naší zemi. Zároveň se v tomto zákoně zavazujeme posílit národní síť ehm, služeb pro oběti, různá centra pro, um, centra pro pomoc obětem násilí. Zároveň se zmiňujeme přitěžující okolnosti, ehm, okol, o, o, přitěžujících okolnostech eh, u všech těchto eh, trestných činů spáchaných proti osobní svobodě nebo různé delikty v pro špatného zacházení v rámci členů rodiny, v přítomnosti nezletilých a tak dále. Úplně na závěr bych ráda řekla to, že italský senát rovněž schvaluje různá usnesení Evropského parlamentu, které pokrývají problematiku ochrany žen proti násilí. Rádi bychom využili rovněž této příležitosti a poděkovat i paní zpravodajce, která se věnovala tomuto tématu. Náš parlament věnuje obrovskou pozornost vašemu výboru FAM Evropského parlamentu. Myslíme si, že spolupráce mezi našimi parlamenty je nesmírně důležitá a já osobně si přeji, aby národní parlamenty i Evropský parlament čím dál, tím více posilovali svou spolupráce a vytvářeli určitý demokratický blok, který by úspěšně bojoval proti tomuto hroznému fenoménu. těchto dnech byl zahájen jeden velice důležitý proces v Itálii. Problematika rovněž je to problematika, která se týká násilí páchanému na mladých dívkách po mnoha šílených případech eh, eh, v této oblasti došlo k, k implementaci přitěžujících okolností. Prostě musíme být opravdu, musíme bojovat i na poli prevence eh, v v našem úsilí. Máme zde několik usnesení v tomto ohledu, ovšem samozřejmě, že nás čeká hodně práce, zvyšování povědomí, ze sociálního hlediska samozřejmě je to ještě dlouhá cesta, která nás čeká. Děkuji. Thank you so much for... Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za to, že jste mezi nás dneska přišla, děkujeme za tyto informace, které se týkají italské scény, přípravy legislativy. V této oblasti jsem nesmírně rád, že Istanbulská konvence byla eh, ratifikována Itálií jako jednou z prvních zemí. Je to opravdu kvalitní eh, úmluva a já bych byl velice rád, aby všechny členské země EU ratifikovaly tuto úmluvu. A nyní, říká pan předseda, to budou připomínky, dotazy z Flora, takže rád bych se ještě zmínil o tom, že i když budete mít možnost promluvit pouze tři minuty, prosím, abyste se nesnažili do těch tří minut vtěsnat úplně všechno a mluvit strašně rychle, protože v tom případě tlumočníci nebudou schopni eh, přetlumočit vaše vystoupení. Takže bych vás rád poprosil, abyste hovořili takovým normálním, standardním standardní rychlosti, jinak by tlumočníci měli obrovské problémy s porozuměním tohoto projevu. Takže <clears throat> zmíním tři jména, abyste se připravili. Leila Hrese Kopač z výboru pro rovné příležitosti ze Slovinska, poté pan Lejledar, který předsedá výboru z německého Bundestagu a poté europoslankyně paní Gurmaj. Čili toto jsou první tři přihlášení ne, do diskuse. Paní Leila Hercekováč, prosím, máte tři minuty. Spuštování nasilje nad ženskami je Dámy a pánové. in bo tudy tudi v Násilí na ženách to je záležitost minulosti, přítomnosti a zřejmě i budoucnosti. Ve Slovensku tedy vystoupil tento problém z privátní sféry a je součástí širšího společenského kontextu. Máme, myslím, že dobrou regulační základnu na to, abychom mohli bránit násilí na ženách páchaného v rodinách. Také máme konkrétní opatření a konkrétní cíle, již se snažíme dosáhnout. Pravidla spolupráce mezi policií, policií a dalšími orgány eh, jsou eh, významnou přepážkou, překážkou eh, násilí, zejména domácího násilí. Máme zde také akce eh, společenských organizací, eh, Center pro společenskou práci a tak dále. My jsme v letech 2012 a 2013 definovali strategii, eh, která povede, respektive má za cíl vyloučení násilí z rodin. Petiční výbor Národního schromáždění se nechává pravidelně informovat o naplňování akčního plánu, prevence domácího násilí a také je monitorováno, monitoruje eh, skupinu pro boj proti obchodování se ženami. V březnu 2013 komise OSN pro ženy přijala závěry na téma, jak eliminovat veškeré formy násilí na dívkách a ženách. Navzdory řadě opatření na mezinárodní úrovni prakticky neexistuje dokument, který by byl závazný pro všechny země. Eh, tyto dokumenty, dokumenty této povahy existují pouze v regionálním měřítku a bohužel eh, Slovinsko zatím žádnou eh, takovou dohodu či dokument neratifikovalo. Čím dříve to nastane, tím lépe. Spolupráce v oblasti boje proti násilí na ženách eh, lze jistě eh, posílit a eh, také bychom měli co nejdříve ratifikovat příslušnou konvenci. Já osobně, jakožto poslankyně Národního parlamentu, se zavazuji, že udělám všechno pro to, aby byla tato konvence ve Slovensku co nejdříve ratifikována uděláme všechno, co bude v našich silách. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní pan Lerider z Německého Bundestagu tři minuty. Vážení no, pane předsedo, eh, jako eh, váš kolega z německého spolkového sněmu a předseda výboru pro ženy a mládež vám chci poděkovat Eh, za toto setkání i za meziparlamentní setkání, které se bude konat nebo se konalo 5. března, protože přesně před roky jsme v Německu zavedli bezplatnou linku, stejně tak, jak o tom hovořila španělská kolegyně a tím je umožněno že nám aby 24 hodin denně byla k, dispozice, k dispozici telefonní linka zdarma a mohlo se jim dostat pomoci. Nezbytnost eh, vyplývá z toho, že Národní studie v Německu dokumentuje, že zhruba 40 žen zažili násilí zejména v rodinném prostředí, alespoň jednou za život zažili fyzické či psychické násilí a 58 procent žen bylo sexuálně obtěžováno. U žen s postižením je tato kvota dvojnásobná ale pouze 20 žen, které zažily násilí, využili poradenská zařízení a asistenční pomoc. 37 žen v Německu takovouto pomoc vůbec nezná nebo mají příliš málo informací, proto chceme provozovat takovou osvětu, abychom oslovili i ženy, které zatím nenašly cestu k těmto poradenským a pomocným zařízením a abychom mohli pomoci i ženám, které vlastně se nacházejí v počátku násilí páchané na nich. Vidíte tady například ten plagát. Ta žena už eh, se obrátila o pomoc a takto se mohou obrátit ženy díky té bezplatné lince eh, s, s otázkou, co mohou udělat. Nejprve eh, lze tedy volat anonymně, není třeba udávat jméno. Poskytujeme pomoc v 15 jazycích. Radíme i dotčeným členům rodiny sousedům, eh, tedy i sousedé se mohou obrátit eh, s prozbou o pomoc na tuto bezplatnou linku. 70 poradkyň je k dispozici ženám. Násilí v manželství a v partnerském vztahu při sexuálním násilí na pracovišti, při znásilňování, při nucených sňacích, stalkingů, při obchodování s lidmi v rámci prostituce, kolegyně z Portugalska už o tom hovořila, při mrzačení ženských pohlavních orgánů a při uh, násilí páchanem na ženách s postižením. Zjistili jsme, že informace, eh, informace se dostávají k ženám i Eh, přes sdělovací prostředky, přes noviny a vyhotovili jsme se i speciální brožuru. Děkuji vám za vaši trpělivost. Eh, eh, děkuji vám za oba příspěvky a nyní po té, co prohořili dva poslanci národních parlamentů, máme tady tři minuty pro naši kolegyni z Evropského parlamentu, paní Gurmaj. Eh, jinak eh, eh, tady na obrazovce poběží časomíra, abyste věděli, kolik vám ještě času zbývá. Paní Gurmaj, máte slovo. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat za tuto paritu. Především tedy vítám tu aktivitu, kterou zde dnes máme navzdory kampani, eh, která se snaží upozorňovat na tuto problematiku, eh, ta čísla jsou pořád ještě hrozná. Eh, podle Evropské agentury pro základní práva zhruba třetina žen v Evropě bývá předmětem násilí. Já bych uvedla jeden příklad. Každý den umírá sedm žen v Evropě v důsledku domácího násilí. A já myslím, že je velice dobře, že o tom hovoříme právě nyní předvečer eh, Mezinárodního dne žen a poté, co byla schválena příslušná zpráva Evropského parlamentu. Domníváme se, eh, že k řešení problému násilí páchaného na ženách je třeba celkového obecného přístupu a je třeba užívat všech prostředků, vzdělávacích prostředků, informačních kampaní, programů, které se budou e, zaměřovat jak na ženy, tak třeba na děti. Také si dokážeme představit, že by násilí na ženách bylo řešeno celoevropským zákonem, tedy evropským nařízením. E, potřebujeme určitě harmonizovat definice, harmonizovat právní režimy v jednotlivých členských zemích a také společné standardy ve spolupráci policie a také eh, v činnosti trestních orgánů. Abychom byli efektivní, eh, potřebujeme všem přesná a dostatečná data, proto jsem ráda, že se tím zabývá naše agentura pro základní práva. Také je třeba spolupracovat s Genderovým institutem. No a data, kterých je už relativně dost, je třeba nyní efektivně využívat. Genderové násily patří k nejzakořeněnějším formám násilí a genderové nerovnosti. Proto je třeba zcela konkrétními opatřeními tyto věci řešit je třeba se věnovat eh, antigendrovému, tedy úsilí proti genderovému násilí a toto téma musí být skutečně eh, na, eh, úplně na špici evropské, evropské agendy. Toto je skutečně problém pro evropské instituce. Je třeba na to poukazovat, poněvadž toto je naprosto zásadní. A opravdu eh, správnou komunikací můžeme opravdu účinně mobilizovat občany. Ano, děkuji paní Gormaj a nyní paní kolegyně Klás. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, děkuji za toto téma i čísla a příklady, které zazněly, vzbuzují hruzu. Člověka bolí duše, zejména ten film, který opravdu se člověka hluboce dotýká. Já jsem si přece jenom položila otázku, protože každý tady řekl, co už se všechno dělá, schvalují se zákony, je třeba dodržovat úmluvy, je třeba potírat násilí. Ano, ale já se ptám, zda začínáme skutečně včas. Vždyť začneme vždycky něco dělat, až když se násilí stane, až když se rozpozná. Ovšem otázkou je, jak se násilí definuje. Jsme vůbec schopni eh, včas rozpoznat násilí páchané na ženách, než dojde k spáchanému násilnému skutku. Jsou to ty modřiny, tělesné, tělesná zranění, Eh, která, eh, skrze které se potom násilí definuje. Ovšem to, dámy a pánové, mi nestačí. Myslím si, že musíme začít daleko dříve a sice na, zapojit také duševní násilí a duševní utrpení. Ženy zažívají násilí, protože jim také chybí sebevědomí, ale ono to také závisí na sebevědomí mužů a mladých Eh, chlapců. Tady je třeba začít se vzděláváním na škole. My tady hovoříme o sexuálním vzdělávání, ale to není to, co mám na mysli. Naše školy musí vychovávat k hodnotám, které se mají zastávat. Res, k respektu jednoho vůči druhému, k respektu vůči ženám, aby došlo k větší senzibilizaci. To bohužel dnes není možné ve všech rodinách. Rodiny dnes žijí jiný život a proto musí stát a vzdělávání tady vykonat velkou práci. A kolegyně a kolegy z národních parlamentů, těch se chci zeptat, do jak jaké míry to taky tak děláme, abychom skutečně zasahovali už preventivně, předtím dodali mladým lidem sebevědomí. Já jsem přesvědčena o tom, že muž, který má dostatečné sebevědomí, nepáchá na ženách žádné násilí. K tomu musíme přispět a k tomu bych chtěla všechny povzbudit. Děkuji. Now we have... Děkuji. Další tři řečníci jsou tito. Především paní Sežidem Ekten z Turecka, paní Elsa Pajis z Portugalska a paní Sana Polo Filipovič z Černé hory, tak nejdříve eh, naše turecká návštěvnice. Já jsem z Turecka, eh, tedy jsem eh, z kandidátské země na členství v EU. E v naší zemi došlo k velkému pokroku v boji proti asi na ženách a my jsme tedy v roce 2011 podepsali příslušnou konvenci, Istanbulskou konvenci. Dosud ovšem pouze tři ze signatářských zemí Istanbulskou konvenci také podepsali. I to je stav eh, z ledna 2013, z února 2013. Já jsem velice ráda, že eh, k ratifikaci se chystá také Malta. My jsme první zemí, eh, která ratifikovala Istanbulskou konvenci a to je naše hrdost a to je také všem pro nás zodpovědnost. Protože Turecko eh, podepsala již předchozí dokumenty a Eh, to je vlastně eh, už spadá do 90. let. V roce 98 eh, jsme uvedli v platnost zákon na ochranu rodiny a následně byla spuštěna kampaň Zastavte násilí v rodině. Mezi lety 2009 a 2010 jsme spustili vzdělávací programy, eh, které eh, dosáhly na 60 tisíc lidí, eh, zejména tedy ve státní správě. Zároveň došlo k výrazným změnám v legislativně. Také jsme upravili zákon na ochranu rodiny a na ochranu žen a de facto se shodly na tom všechny strany v parlamentu. Pokud se eh, ženy chtějí eh, brát za svá práva, mají možnosti, eh, které jsou pro ně bezplatné. Mohou se obracet na Ministerstvo pro rodinu a sociální politiku. máme také technické prostředky na prosazování těchto zákonů. Pomáháme různými způsoby, způsoby. Například poskytujeme útulky, eh, umožňujeme eh, změnit eh, bydliště obětem, další ochranu, včetně Eh, sociální ochrany a tak dále, dokonce změnu identity a tak dále. A také eh, můžeme zakročit přímo tedy eh, proti pachatelům a možným pachatelům násilí. Tím, že je můžeme vyloučit z domácnosti a převést tedy převést vlastnictví této domácnosti na potenciální obyt. A, ano, děkuji a nyní Elsa Rice z Portugalska a prosím také tři minuty. Vážený pane předsedo, jako zástupce portugalského parlamentu bych chtěla poblahopřát Evropskému parlamentu k této iniciativě a k ustanovení ustavení agentury já vítám to, že nás tady tolik. Eh, zhodujeme se na tom, že násilí na ženách je vážným porušením lidských práv. A my už od konce 90. let v Portugalsku se zabýváme velice vážně problematikou eh, pásily na ženách, eh, žena, No mm, pohlavní eh, motivace žen a tak dále, obchodování se ženami. Nemůžeme de facto předtím zavírat oči. My dnes už máme systém, eh, který chrání oběti a trestá pachatele a také můžeme využívat eh, moderní elektronické prostředky tomto úsilí. E, tento typ trestné činnosti je nyní také viditelnější a to je také důležité, aby to lidé uvědomovali. E, také se nám podařilo e, ratifikovat Istanbulskou konvenci a to byl velký a významný krok vpřed v této kampaně my tady děláme opravdu hodně, abychom chránili oběti ačkoliv eh, je třeba zvýšit eh, objem prostředků, které k tomu máme k dispozici, abychom mohli dělat více. Eh, je třeba posilovat také vzdělání, posilovat povědomí. Je to rozpracovaný projekt, který se dále vyvíjí. Rozhodně nemáme vyhráno, rozhodně nemáme hotovo. Je třeba, abychom do všeho vtáhli občany, a to nejenom na národní úrovni, ale také na úrovni celoevropské. To je prostě výzva, před kterou nemůžeme zavírat oči. Jak říkala paní Gomez, ano, potřebujeme celoevropskou strategii, která posílí strategie národní. To musí být skutečně prioritou, prioritním tématem v době krize. to má různé souvislosti. Třeba eh, ženy, které jsou obětí tohoto násilí, už eh, nemohou také pracovat, jsou postižené, jsou oslabené a tím pádem se oslabuje také naše konkurenceschopnost. A toto je to, co chci sdělit Evropskému parlamentu. Měli bychom posílit celkovou evropskou strategii proti násilí na ženách. Paní Sana Pilukovič, Černé hory, je dalším řečníkem. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové. Je pro mě opravdu ctí mít možnost vystoupit jménem našeho výboru pro genderové záležitosti našeho parlamentu. Násilí na ženách, to je sociální problém, společenský problém, kterému čelí všechny země. Černá hora přijala mnoho zákonů v posledních letech, například v augustu 2010 to byl zákon, který chrání proti eh, násilí, rodinnému násilí, přináší sankce proti tomuto násilí na národní úrovni. V červnu 2011 to byla strategie rovněž, která bojuje proti domácímu násilí eh, pro období až do roku 2015 a v listopadu 2011 jsme podepsali protokol. Podepsali protokol o postupech institucí v případě, že řeší problematiku domácího násilí. Ano, je to rovněž zákon, který jsme 1. března 2013 přijali eh, po obzoru Rady Evropy a tím jsme se stali první zemí, která ratifikovala tento nesmírně důležitý mezinárodní dokument, který bojuje proti domácímu násilí. Vytvořili jsme i agenturu, která bojuje proti tomuto násilí v prosince 2012. Eh, Ehm, je zde, pracuje zde mnoho političek, je to takový klub, ve kterém se zúčastňují i poslankyně Národního parlamentu, členky všech politických stran Černé hory. Je to právo, které, zároveň zde máme právo, které chrání proti jakémukoliv typu genderového násilí. Hovoří se zde o pěti ochranných opatřeních a sankcích. Poskytují se zde určité zásady naléhavých opatření pro ochranu žen proti násilím, právo na psychologickou, právní pomoc, jakož i sociální a lékařskou pomoc obětem. Zároveň jsou zde stanoveny povinnosti pro orgány činné, činné v trestním řízení, různá sociální centra, zdravotnické organizace, instituce, tak, aby jsme poskytli komplexní ochranu obětem tohoto násilí. V Černé hoře máme rovněž i různé útulky, přístřežky pro postižené ženy, ehm, postižené násilím, dě, pro jejich děti poskytujeme asistenci, pomoc, ehm, přístřešek pro ehm, ženy, které trpí tímto násilím. A jelikož chci dodržet vymezený čas, na závěr už vám jenom děkuji za pozornost. tak to je neuvěřitelné, že se dokonce skončila svůj projev před vypršením limitu. Ještě dva řečníci v tomto panelu. Všichni, všichni, kteří jste na seznamu, budete mít možnost ještě vystoupit u toho druhého panelu. Budete prvními, kteří vystoupí u toho druhého panelu, protože potřebujeme zároveň dát možnost našim panelistům, aby reagovali. Takže ještě dva řečníci z pléna a poté ti, kteří jste nemohli vystoupit, budete prvními v tom dalším panelu, takže my jsme na vás, rozhodně jsme na vás nezapomněli. A nyní je to europoslanec či europoslankyně Baldakino a potom paní Kušuk z Turecka. Takže nejprve europoslankyně Baldakino. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za příležitost vystoupit. Toto je nesmírně důležitá událost především. Ano, s ohledem na to, že budeme slavit i Mezinárodní den žen, jsme si vědomi toho, že ženy čelí nejenom domácímu násilí, ale například prekérnímu zaměstnání, nezaměstnanosti, nedostatečnými platovými podmínkami a tak dále. My jsme minulý týden na plenáce přijali právě takovou zprávu, která pokrývá boj proti násilí páchanému na ženách. Čili snažíme se samozřejmě s národními parlamenty nyní dneska diskutovat o této problematice. Mám zde eh, kolegy z Malty, eh, před chviličkou jsem s nimi hovořila eh, z Národního parlamentu. Malta, jak bylo řečeno, rovněž přistoupí k istambulské úmluvě, což je krok správným směrem, jistě. Zároveň ovšem věřím v to, že my, Evropský parlament, bychom měli přijmout ještě více strategií, platform, které by umožnily bojovat proti domácímu násilí. Můžete se zeptat, jak to udělat? Samozřejmě prostřednictvím zpráv, stanovisek, jiných opatření. Musíme se snažit, aby náš hlas zazněl. Náš hlas nás, europoslanců Evropského parlamentu, pokud nebudeme šířit informace o tom, co děláme na naší půdě, tak lidé samozřejmě nebudou vědět o našich aktivitách, nedostane se to k našim občanům a my prostě chceme, aby věděli o tom, co se děje na půdě Evropského parlamentu. Musíme využívat média ještě kvalitnějším způsobem. Facebook, ano, generace Facebooku, to je právě možnost prostředku, jak jít před, jak šířit tyto informace v rámci všech 28 evropských eh, států Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda. A posledním řečníkem tohoto kola, než eh, dáme příležitost penalistům, je paní Kučuk z Turecka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve, si dovolíte, ráda bych se představila. Jsem Sedev Kučuk, jsem poslankyní našeho parlamentu, sociální demokracie, CHP, je to hlavně opoziční strana pro nás, pro poslankyně tureckého parlamentu bez ohledu na stranickou příslušnost, ať už jsme z pravého ehm, křídla, jak moje kolegyně z vládní strany nebo z levice, jako já. Pro nás, pro všechny, problematika žen byla vždy prioritou. Samozřejmě, že se na to můžeme dívat jinými, eh, jinýma očima, jim trošku vidět jiné priority, které bychom měli řešit. Ovšem přesto přeze všechno diskriminace žen je tak zakořeněna v naší zemi, že tyto rozdíly prostě nehrají žádnou roli, tento různý pohled, protože téměř ve všech částech světa, ve všech různých režimech, společnostech nerovnost mezi eh, pohlavími existuje a naše společnost není výjimkou. Mm, Turecko má navíc ještě špatnou reputaci, pokud jde nás, o násilí mu na ženách téměř polovina našich žen je vystavena fyzickému nebo sexuálnímu násilí v průběhu svého života. Pouze v posledním roce 228 žen bylo zabito jejich manželi, příteli, otci, bratry nebo neznámými muži. 10 eh, tisíc žen bylo vystaveno násilí. Násilí páchané na ženách nesmí být tolerováno za žádné, na, z žádného politického či náboženského pohledu či důvodu. Nesmí to být tolerováno nesmíme obětovat ženy jenom proto, že si někdo myslí, že ženy a muži nemohou být si rovní a že mm, proto, že ženy prostě by měly být pouze dobrými matkami, dobrými ženami a dobrými eh, ženami v domácnosti. Nemáme právo eh, ospravedlňovat či ignorovat toto násilí. je dvěma lety díky eh, spolupráci mezi vládní a opoziční stranou jsme jednomyslně schválili Istanbulskou úmluvu a rovněž jsme přijali a schválili zákony, které pokrývají, které chrání ženy a členy rodin proti násilí. Toto jsou skutečně obrovské úspěchy. Ovšem, to, že přijímáme rezoluce, to prostě nevyřeší celý problém. Je zde mnoho problémů při výkonu těchto zákonů a já si myslím, že abychom dokázali výkon, abychom je prosazovali, tak si myslím, že státní úředníci soudci, místní eh, eh, administrátoři, političtí představitelé musí změnit svůj mentální postoj. Toto je zásadní i na cestě k demokracie a dodržování lidských práv. Navíc si myslím, že jeden z, jedno z nejdůležitějších řešení by bylo posilovat postavení žen a jejich zastoupení v ekonomickém životě. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že ženy v Turecku a ve zbytku světa by žili v bezpečnějším a rovnějším eh, postavení a doufám, že mu tak bude, když se sejdeme na nějaké konferenci příště. Děkujeme, říká pan předseda. A než velice mm, kratičko mm, budou moci vystoupit pan Lister, rád bych poděkoval všem všem za respektování časového omezení. Jste úžasní, opravdu se vám to všem povedlo, takže prosím jen tak dále. A nyní naši panelisté. Mm, každý bude mít dvě minutky, kdo chce začít, prosím. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, zaznamenali jsme si všechny příspěvky, které se zazněly a uvědomujeme si, že všechny ukazují, jak reflexe ze strany Španělska přispívá k tomu, že dvě největší rizika, které, jak se domníváme, existují v násilí páchaném na ženách, jsou za prvé jejich neviditelnost. O tom jsme hovořili, neviditelnost a mlčení, mlčení ze strany žen. V tomto smyslu veškeré údaje, které se zhromažďují v, mý, v mé zemi, dokazují, že eh, Každý měsíc má veřejnost k dispozici údaje a vždycky, když dojde k úmrtí nějaké ženy v důsledku násilí, i toto je eh, dáno na vědomí veřejnosti. Ženy, eh, které čelí eh, násilí, jsou většinou z těch nejzranitelnějších skupin starší, ženy s postižením a o ty se musíme nejvíce starat. Čili první riziko je ta neviditelnost. Ovšem druhé riziko, které je také velice významné, je, že se domníváme, že to nelze změnit. Že se domníváme, že to bude existovat stále, protože tato špatná víra způsobuje, způsobuje, že tento model podřízenosti žen mužům je model, který by měl pokračovat. Eh, v mé zemi se však domníváme, že je skutečně nezbytné uvědomit si, že je možné změnit eh, tuto situaci a budovat společnost, eh, na základě rovnosti. Také ve Španělsku eh, jsme eh, v závěru příprav podpisu Istanbulské umluvy. Děkuji vám. Yes, please, go ahead. Děkujeme, prosím, další panelistka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pouze několik eh, myšlenek, názorů, ze všeho, co jsem si zde vyslechla, mám pocit, že toto naše shromáždění hmm, trošku hovoří především o domácím násilí. Tak to alespoň zaznělo, ten, ten důraz v jednotlivých vystoupeních právě na tento typ násilí to znamená násilí páchané na ženách rovná se domácímu násilí. Ovšem to není eh, správné, tomu tak není. Je zde mnoho jiných typů násilí, například násilí proti prostitutkám, proti ženám, eh, se kterými eh, se obchoduje pro sexuální účely. To znamená, kde je pošlapávána rovnost eh, eh, žen, jejich postavení. Politické strany nejsou schopny se shodnout na stejném pohledu na tuto problematiku. Každý to vnímá trošku jinak, což samozřejmě nepomáhá celé situaci. Někteří přichází takovými provokativními názory. Já už posledních 40 let pracuji na tomto poli. Já žiji s těmito ženami, já je znám. Znám jejich problémy, znám tyto ženy, znám jejich děti, mladé dívky, které se prostitují, které často uh, umírají kvůli tomuto. Uh, problému. Skutečně hovořím s tisíce eh, žen, které byly obětí obchodu se ženami. Svět je šokován, když žena například v Indii prodá Ehm, svůj orgán pro to, aby uživila své děti ehm, to nás šokuje, ovšem znamená to, že na druhé straně žena může využívat své tělo ehm, proto, aby se prodávala, aby eh, uživila sebe a své děti. Když se podíváme na to, jak trpí tyto ženy, eh, najednou zjišťujeme, že, že je zde mnoho lhostejnosti, eh, samopoškozování, vždyť to je nemoc, Ovšem to je pouze už jenom symptom celého problému. Samozřejmě, že jsem si vědoma toho, že domácí násilí vyvolává legitimní obavy. Ano, jistě je to jedna z forem násilí, to nikdo nepopírá. Ovšem, proč by ženy měly být prodávány pro takzvanou lásku? Tom bychom měli rovněž rozebrat na podobných setkáních. To je problém, který by měl být analyzován, když bojujeme proti genderovému násilí. Prostituce jako taková je rovněž formou násilí, znamená dominaci muže nad ženou. Je to vlastně takový nej agresivnější způsob, jakým si muži podřizují ženy, protože žena plní pouze, je pouze předmětem určitého naplnění fantazí muže. Tak eh, to cítím já, hovořím zde otevřeně, to jsou mé pocity, já to tak vnímám. Prostituce je sociálním fenoménem. Ano, je, je to společenský fenomén, je to ohromný fenomén, vidím to v Portugalsku, vidím to v celé Evropě, je to nesmírně seriózní záležitost, která má obrovské, široké, rozsáhlé dopady nejde pouze o domácí násilí. Nemůžeme se omezit pouze na domácí násilí nebo pouze na prostituci. Je to součást obrovského obrázku. Nemůžeme mlčet eh, vůči těmto typům násilí. Je to nesmírně závažná problematika. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, pouze několik eh, opravdu slov. Souhlasím se vším, co bylo řečeno ze strany naší portugalské kolegyně. Je zde jedna záležitost, které bychom se měli věnovat v rámci naší dnešní rozpravy. O Rodiny byly vždy v západní společnosti určitým ostrůvkem míru, klidu, byly vždycky útočištěm. Ovšem na základě statistik vidíme, že to právě může být i nebezpečná oblast a že rodiny v podstatě poté nemají kam um, jít, nemají se kde ukrýt, nemají kde hledat eh, možnost eh, klidu a míru. A právě v tomto ohledu si myslím, že musíme něco udělat. To myslím, že zde vládne konsenzus. O co se snažíme my na úrovni národních parlamentů, je přijmout konkrétní opatření, konkrétní kroky. Té, zde hovořím bez přípravy, ale pokud nebudeme mít i kvalitní statistiky. Já totiž se domnívám, že bychom měli mít oficiální čísla, oficiální statistiky. Před chvíličkou vystoupila španělská kolegyně. To, že nemáme dostatečné statistické údaje, je zásadní problém. Měli bychom se snažit získat tento přehled, snažit se bojovat, snažit eh, se pomoci ženám, aby mohli informovat o, o, o násilí, o znásilnění, vytvořit určitou síť podpory, finanční podpory, nebo umožnit, aby eh, muž neměl přístup k takové ženě, kterou týrá a podobně. To všechno vyžaduje podporu, vyžaduje pomoc, vyžaduje investice bez ohledu na to, zda statistiky máme, ovšem eh, statistiky a informace prostě bychom měli mít k dispozici. Někdo se vyjádřil skeptický názor o tom, zda pouze stačí hovořit o standardech, normách, zákonech a tak dále. Máte pravdu, to parlamenty dělají. Mnoho parlamentů se snaží být aktivnější, vyvíjí aktivnější roli je ovšem u legislativy. To prostě má potom dopad i na obecnou kulturu. Zde obtížný koncept, který já jsem navrhla Musíme se podívat na sociální, ekonomický kontext v celé Evropě, v celé Evropě, v Itálii, čím se mm, ta situace žen ještě zhoršuje, nebo to, že jsou opravdu nesmírně křehkém postavení. Mnoho biznismenů v poslední době spáchalo sebevraždy nebo ženy proto eh, ženy spáchají sebevraždy, protože je opustil manžel a tak dále. To jsou šílené, to je šílený fenomén. Samozřejmě, že je lepší, kdybychom měli určitá čísla, určité statistiky, ovšem je to prostě fenomén, je to prostě situace, tyto socioekonomické podmínky, které mají dopad na postavení žen, na situaci dětí a tak dále a všechny vlády Evropy by měly něco udělat, měly by se snažit udělat něco na poli sociálních eh, potřeb, protože tyto ekonomické podmínky, těžké podmínky mají dopad, mají poté dopad na celkovou morálku, na, na mravy celé společnosti a tak dále. To mm, o tom není pochyb. Myslím si, že bychom se měli snažit, aby ano, bohužel víme, že, že, ta, e, že ne všechny, všechny mezinárodní úmluvy byly již implementovány, ne všichni se o tom e, na, pod to podepsali, ovšem u těch zemí, které to podepsali, by se to mělo implementovat, tak abychom mohli, abychom prosazovali e, ty, tuto legislativu u nás i naš, naši poslanci, muži, když si uvědomí o co jde, jaký skutečně, jaké je jádro tohoto problému, když jim to ukážeme, skutečně tu situaci tak, takovou, jaká je, tak si uvědomí, že musíme něco udělat. V mnoha zemích potřebujeme určitý takový konkrétní impuls, tak aby poté i Evropa mohla eh, něco udělat, aby mohla prosazovat různé programy, nejenom na evropské úrovni, ale na národní úrovni. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě jednou bych rád poděkoval všem našim panelistkám za jejich účast velice děkujeme za vaše příspěvky v naší dnešní konferenci. A nyní se trošičku zde změní eh, naše složení paní Janakury eh, se k nám přidá a vás nyní propustíme. Okay, dear colleagues, we will now... Kolegové, tak, prosím, usaďte se opět, budeme pokračovat. Tak. A než přistoupíme k panelu číslo dvě, eh, budeme mít úvod eh, z o který se postará, o který se postará agentura pro základní práva. Eh, my nemáme tedy eh, přestávku. Já vím a je dobře, že spolu chcete komunikovat, ale prosím, tady v sále budeme muset pokračovat v programu. mé. My si nyní vyslechneme eh, my si nyní vyslechneme zprávu eh, agentury pro základní práva eh, o tom, jak to vypadá tady zprávy žen v Evropské unii. Tato zpráva se opírá o zkušenost zhruba 40 tisíc žen, takže já jsem velice rád, že mohu dát slovo paní Joanně eh, Gudy, která vede úsek pro svobody a spravedlnost v agentuře. Děkuji vám. Oficiální eh, statistiky o násilí páchaném na ženách eh, nejsou nějak zvlášť eh, vydatné, proto nás Evropský parlament jako agenturu požádal, abychom eh, data zjistili a dodali. A my pro vás nyní máme, máme skutečně celoevropský přehled o takovýchto datech. Prováděli jsme výzkum na ženách Eh, ve věku 18 až 74. Eh, Interviewovali jsme ženy vždycky z jedné domácnosti jedna jediná žena. Některá interview trvala až dvě hodiny, tedy od 25 minut do dvou hodin. A eh, používali jsme při práci velice zkušené pracovníky a měli jsme skutečně fundovanou přípravu. Interview se odehrávala ve všech 28 členských zemích EU. V každé členské zemi to bylo 15 interview a celkem jsme hovořili s 42 tisíci ženami. Ptali jsme se na každodenní zkušenost žen s násilím a víme, že fyzické a sexuální partnerství ze strany partnerů a jiných mužů, eh, nakolik zažívají toto násilí, psychologické násilí ze strany partnerů, stalking, sexuální obtěžování. Dále jsme se ptali, eh, nakolik eh, byly vystaveny násilí do věku 15 let ze strany dospělých. Eh, také eh, její zkušenosti eh, s tím, jak je to být obětí a tak dále. V zásadě dá se říci, že každá třetí žena v Evropské unii zakusila během svého života Eh, nějaké sexuální násilí. 108% v posledních 12 měsících. 22% eh, zažilo takovéto násilí ze strany partnera, 11% žen eh, zažilo sexuální násilí a 5% z těch 42 tisíc byly znásilněno, bylo znásilněno. Zhruba polovina žen eh, uvádí, že zažila sexuální obtěžování a z toho 20% eh, v posledních pěti měsících. Ptali jsme se, eh, jak k tomu mohlo dojít. Například zda šlo o fyzické nějaké potýkání, facky, pohlavky, Eh, nebo zda po ní někdo něco házel, eh, případně eh, rány řezné, bodné a tak dále. A i když vynecháme pouze takovéto násilí, jako tlačení a házení, tak to je pořád ještě hodně. Je to pořád nějakých 31%. Když se podíváme na sexuální násilí a opět eh, od partnerů i cizích mužů od věku 15 let, opět nucený pohlavní styk uvádí 5% žen, nebo pokus 6%, eh, nebo eh, sexuální styk, který byl nechtěný a nedal se odmítnout a podobně. Tak všude tady máme zhruba 5 čili to je nějakých 11 milionů žen, má nějakou takovou zkušenost. V podstatě jde o znásilnění. Značný eh, počet, eh, nevím, 11% zažilo více než jednu z forem násilí, které jsou zde uvedeny. Dále teď přeskočím, eh, kam se ženy obracejí, když zažijí eh, nějakou takovou zkušenost. Pak jsme se tady koho skutečně eh, kontaktovali v případě sexuálního násilí ze strany partnera. Především se obrácejí na zdravotní služby, nemocnici, lékaře. Poměrně málo se obrací na policii, a e, velice málo se obrací na organizace, které jsou vytvořené přímo, aby pomáhali e, obětem takovéhoto násilí. E, většinou také je jich málo a nemají příliš prostředků. Čili většinou se obracejí na lékaře a zdravotnické služby, poněvadž vědí, kam jít. Co se týče stalkingu, což znamená Eh, opakované chování ze strany téhož člověka, eh, případy, příklady eh, stalkingu jsou, ať už někdo hlídkuje bezdůvodně před domem, nebo sleduje vás, nebo vám vyhrožuje, případně vás takto obtěžuje na internetu. Zjistili jsme, že 18 dotazovaných žen zažilo nějaký stalking od věku 15 let, eh, přičem za 12 měsíců, za posledních 12 měsíců toto zažilo zhruba 5 A zhruba 20 eh, z těch eh, které, žen, které zažily stalking, zažívalo toto podobu. dobu dvou let a zhruba čtvrtina z nich musela změnit adresu na telefonní číslo. Eh, sexuální obtěžování eh, a zase je tady velký rozsah, že eh, a opět musíme rozlišovat normální mezigendrovou interakcí, takže to je třeba nežádoucí dotyky, objímání a podobně, nebo eh, sexuální poznámky, případně eh, e-maily a SMS. Eh, přičemž my jsme to teda rozlišovali mezi fyzickými projevy a jinými projevy. Co se týče sexuálního obtěžování, zhruba polovina všech žen v EU říká, že byly vystaveny během svého života takovému to sexuálnímu obtíž, obtěžování. E, případně, e, pří, e, případně tedy z posledních 12 měsíců toto zakusilo zhruba 20 žen. Ve 32 případech eh, to byl, byl ze strany kolegy, šéfa nebo zákazníka. 75% kvalifikovaných žen nebo ve vysokých pozicích uvádí, že zažilo sexuální obtěžování. A také jsme se ptali na eh, sexuální obtěžování po internetu a e, u žen ve věku 18-29 let to zažilo 20% žen prostřednictvím e-mailu, SMS a podobně. Dále násilí v dětství a e, toto říkají ženy, e, které něco takového zažili. Protože my jsme se vlastně ptali žen na jejich zkušenosti s touto problematikou ještě před dosažením věku 15 let ze strany dospělých. Takže ženy říkají, že, za, tedy, že v dětství 18% eh, zažilo otázk, eh, zažilo tedy předvádění sexuálních orgánů eh, nebo ve Eh, pomocí webových kamer nebo osahávání a tak dále. A vždycky jsme se ptali, eh, kdo byl pachatelem, zda žena nebo muž. Jedna, jedno procento žen uvádí nucený pohlavní styk v dětství a zhruba 12 žen do věku 15 let zažilo nějaký, nějakou formu sexuálního násilí. A toto je poslední snímek, co s tím. Hovoříme o prevenci. Je možné tedy eh, reagovat na to politicky, společensky, eh, otázky, to otázky výchovy k eh, genderové rovnosti a také nové způsoby využívat sociálních médií a internetu. Čili tady jde o to eh, především tomu zabránit předem, poněvadž ten obrázek opravdu není, není dobrý. Čili jak zajistit to, aby eh, tato čísla byla lepší. Eh, zde máte uveden link, jak se dostanete na naší stránky, kde jsou uvedeny podrobnosti všechny výsledky. Děkuji vám. That was exactly 10 minutes. To bylo přesně 10 minut opravdu na vteřinu. Děkujeme. Děkujeme, říká vám předseda. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišla, že jste nám poskytla všechny tyto informace. Já osobně bych chtěla říct, že když jsem vás dneska dopoledne poslouchal, tak jsem si řekl, že jsou to opravdu nesmírně kvalitní, nesmírně cenné informace pro nás, pro politiky. My prosíme už dlouho taková komparativní data. A pokud chceme čehokoliv dosáhnout na tomto poli, tak musíme nejdříve poznat situaci na místě. Proto statistiky a data jsou zásadní, abychom viděli, jak ta realita, ten obrázek vypadá, abychom ho mohli dále vysvětlovat a zároveň nalézt ty nejkvalitnější nástroje pro řešení těchto problémů. Čili toto opravdu je průzkum a výsledky, jež budou zásadní pro mnoho politiků, organizací, občanskou společnost, nadace a tak dále. A nyní se dostáváme k panelu číslo 2, která je další který je dalším část, dal, další části našeho dnešního setkání. Podíváme se na různé strategie, na evropské úrovni, na různé nápady, myšlenky, jak bojovat proti násilí páchanému na ženách. Jistě, jak už jsem se o tom zmínil, připravili jsme a schválili jsme mnoho legislativních zpráv. Spravili jsme například schválili jsme zprávu legislativní paní Parvanové velikou většinou, která obsahuje několik návrhů legislativy na evropské úrovni. Máme zde tři panelisty. První je Daniela Bankie, která je úřadující ředitelkou pro rovnost pro, mm, v rámci Evropského eh, generálního ředitelství pro spravedlnost eh, na Eh, půdě Evropské komise. Děkujeme za to, že jsme z nás přijali. Ano, děkujeme. Děkuji za pozvání, pane předsedo. Děkuji za pozvání na toto meziparlamentní fórum na um, tuto konferenci, která se zabývá bojem proti násilí páchanému na ženách. Děkuji za tuto příležitost pohovořit na toto velice důležité téma. Dámy a pánové, každý žen jsou ženy a děti ponižovány, jsou na ně vedeny útoky, e, jsou mrzačeny e, e, jenom proto, že jsou to ženy nebo dívky. Děje se to všude, v každé zemi, nejenom v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii. Průzkum, který Agentura pro základní práva zveřejnila dneska, nám jasně říká, že každá třetí žena v EU již zažila nějakou formu fyzického nebo sexuálního násilí od eh, věku 15 let. Tento průzkum rovněž zdůrazňuje problematiku nedostatočného vykazování, oznamování tohoto kendrového násilí. Pouze každá třetí žena oznámí takové násilí eh, ať už policii nebo nějaké jiné službě či organizaci, co znamená, že je zde nedostatečný přehled o tom, jaký je rozsah celého tohoto problému. Přehled agentury FRA rovněž poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi pokud jde o zkušenosti na tomto poli na, s násilím, politické nástroje, jakož i existence podpůrných služeb a organizací nebo nové formy násilí, které by mm, se měly těšit větší pozornosti do budoucna, například kyber násilí nebo násilí, které obsahuje různé typy technologických možností. Násilí proti ženám je eh, jedním z nejrozšířenějších eh, násilí, porušování lidských práv naší doby. Jednak je to způsobeno nerovným postavením, historicky nerovným postavením mezi muži a ženami. Násilí na ženách přispívá k páchání nebo vlastně k prohlubování genderové nerovnosti. Má to dopad na společnost jako celé. Má dalekosáhlé následky nejenom pokud jde o zaměstnanost žen, ekonomickou situaci, zdraví žen. Násilí na ženách je často pácháno Mm, buď nějakým známým, nebo partnerem, nebo rodinným příslušníkem. Ženy, které zažily násilí, jsou často emocionálně napojeny na tohoto agresora, velice často jsou ekonomicky závislé na tomto agresorovi. V mnoha případech je opět mnohonásobně eh, trápena. Mm, například jsou to různé cykly násilí, eh, kdy eh, násilník se snaží sklidnit, být um, hodný a proto tato žena opravdu se potýká mezi láskou, nenávistí, um, nepochopením, um, hanbou. Dále je to sociální stigma, kterým trpí tyto uh, ženy. Často si myslí, že je to záležitost jejich soukromého života, jejich utrpení je často trivializováno. V tomto kontextu ženy často mlčí a nechtějí informovat o násilí orgány a nehledají pomoc ze strany relevantních orgánů či organizací. Oznámené případy proto představují pouze maličký, maličké procento tohoto fenoménu. Dámy a pánové, co dělá Evropská komise na tomto poli? Co dělá Evropská komise eh, v boji proti násilí páchanému na ženách? Dovolte, abych vám připomněla to, že násilí je jednou z pěti priorit našich politik pro genderovou rovnost, při definici našich strategií pro genderovou rovnost eh, eh, pro léta 2010-2015. Čili násilí páchané na ženách má jedno z prioritních postavení v našich politikách. Pokud jde o nástroje, ráda bych zúraznila to, že v zakladajících smlouvách o EU není konkrétní právní základ, který by bojoval proti násilí páchanému na ženách. Čili hlavní odpovědnosti leží na bedrech členských států. Hlavní odpovědnost eh, v oblasti prevence, v oblasti trestu, který by měl následovat za násilí a v oblasti ochrany oběti násilí. Zároveň bych ráda zdůraznila to, že Evropská komise je plně odhodlána využívat naše kompetence do maximální míry v podpoře členských států na cestě v boji, v prevenci násilí, všech forem násilí páchaných na ženách. Naším cílem je zajistit, aby všechny naše aktivity byly doplňkem národních eh, aktivit a přinášely evropskou přidanou hodnotu. Prvním a velice důležitým krokem v tomto kontextu je zlepšení povědomí o tomto fenoménu násilí. Právě proto agentura FRA a jejich průzkum, který zveřejnili dneska, jsou pro nás tak zásadní. My spolupracujeme se všemi relevantními zúčastněnými stranami, agenturou eh, FRA, Eurostatem, Evropským institutem pro genderovou rovnost ve Vilniusu s cílem získat lepší, kvalitnější informace, důkazy o násilí, protože pouze ta, tyto důkazy, data o existenci násilí nám umožní vytvářet efektivní účinné politiky a zároveň sledovat pokrok na tomto poli. Evropská komise rovněž reaguje na tuto problematiku v rámci genderové diskriminace obecně, v rámci nerovností, které vidíme, které se snažíme řešit díky naší legislativě a politikám. Oběti takové násilí musí být chráněny v celé Evropské unii tak abychom eh, potrestali pachatele a chránili oběti. Proto tvoříme eh, legislativu, máme zde komplexní legislativu v této oblasti, ehm, v, v občanskoprávní eh, oblasti, trestně právní oblasti. Například je to směrnice která bojuje proti obchodování s lidskými bytostmi. Často jsou to právě ženy, které jsou oběti tohoto obchodování. ale je to směrnice, mm, která bojuje proti sexuálnímu zneužívání žen, dětské pornografii. Dále je to směrnice o evropském ochraném příkazu a různých doplňkových opatřeních eh, aplikace v oblasti občanskoprávních záležitostí a v nedávné době to byla i směrnice o obětech trestních činností, se zdůrazněním konkrétních eh, opatření pro ochranu eh, obětí genderového násilí. Zároveň poskytujeme asistenci členským zemím při implementaci tě, této legislativy a monitorujeme efektivní uplatňování této legislativy. Rada Evropy, konvence Eh, úmluva Rady Evropy, o které jsme se ji zmínili, která bojuje proti násilí páchanému na ženách domácímu násilí, je dalším zásadním legislativním prvkem, který přinese další pokrok naši, našemu úsilí. Evropská komise využívá všech příležitostí pro to, aby volala členské země k podpisu této úmluvy a zároveň podporu, bych vás ráda poprosila, abyste, abyste apelovali na vaše národní parlamenty a vlády, aby učinili vše pro ratifikaci této úmluvy. Evropská komise rovněž je odhodlána využít, tež, využívat veškeré možnosti v rámci programu pro úplná občanská práva, zvyšování povědomí vědomí, různé aktivity v této oblasti, výměny osvědčené praxe, programy, které to umožňují a poskytování finančních prostředků pro vlády, nevládní organizace a různé sítě, které pracují na poli prevence a eliminace všech forem násilí. A na závěr bych ráda obrátila vaši pozornost na nedávno schválené sdělení o vymícení mrzačení ženských pohlavních orgánů. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je zásadním eh, porušováním eh, lidských práv. Na základě tohoto sdělení Evropská komise a SVČ připravili interní i externí opatření pro zlepšení porozumění této problematiky, pro prevenci eh, tohoto jevu tím, že informujeme společno, že vytváříme sítě pro eh, eh, spolupráci na různých úrovních, eh, že se snažíme trestat pachatele této činnosti ve všech členských státech a zároveň, že samozřejmě informujeme o této problematice nejenom na všech úrovních v Evropské unii, ale i ve třetích zemích. Snažíme se monitorovat plnění různých povinností v této oblasti, to znamená, že monitorujeme tuto situaci a děláme takovou inventuru e, na výročním základě, e, to znamená všech těch kroků, která jsou zmíněna v našem sdělení Evropské komise. Úplně na závěr, dovolte, abych ještě jednou zopakovala to, že Evropská komise je odhodlána pokračovat v našem boji v podpoře členských států ve vymícení všech forem násilí páchanému na ženách, tím, že vytvoříme zacílené, konzistentní iniciativy, programy na evropské úrovni a snažíme, budeme se snažit plně využívat kompetence a pravomoci, které máme na evropské úrovni. My si myslíme, že spolupráce a konkrétní kroky na všech úrovních jsou zásadní. Proto vás všechny vyzývám ke spolupráci, tak abychom vymítili gendrově založené násilí v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká Pan předseda, děkujeme Danielo. Je pro nás nesmírně důležité, že Evropská komise je mezi námi, že vystoupila, že jste nám přednesla vaše názory, vaše hledisko, to, co děláte. Jsem nesmírně rád, že jste si našla čas a přišla mezi nás a přednesla, vám, přednesla nám pohled Evropské komise, takže ještě jednou děkujeme. A nyní se dostávám k dalšímu řečníkovi a tím je Silvia Wolby, profesorka sociologie, která pracuje na univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii na katedře problematiky UNESCO, která se zabývá rovněž genderovo, genderovými otázkami. Prosím. Já pracuji na třech eh, různých tématech v Evropskou unii. Za prvé jsou to náklady násilí na ženách, eh, za druhé jsou to eh, právní pohledy, a těch je několik, a za třetí přehled o proti o politikách proti násilí Eh, v různých částech světa. Dále se podívám na eh, strategické kroky, jak je možné zastavit násilí na ženách. No a možná, že začnu tím, že se začnu zabývat, tedy kromě právní záležitostí, také ekonomickou politikou. Dalším tématem bude eh, genderová rovnováha tak, za prvé tedy právní aspekty. Evropská unie v posledních letech schválila řadu směrnic, které se zabývají proti různým fragmentům celé problematiky násilí na ženách. Ochranné příkazy, obchodování s lidmi, sexuální obtěžování dětí, eh, dále práva obětí, obtěžování a tak dále. Co tedy s tím? Máme dvě strategické alternativy a máme je tady přítomné. Za prvé tedy Evropský parlament eh, se do toho chce pustit článek 225 a eh, chce, abychom skutečně se zabývali eh, násilím na ženách jako kompetencí evropských institucí. A druhá možnost je jít po malých krůčcích, postupně e, shromažďovat směrnici za směrnicí, malé krůčky, ale stabilní postup. Takže toto je ta druhá možná strategie. Když e, bych se zaměřila nyní na ty možné drobné krůčky. Eh, tady máme příklady, které jsou v kompetencích, eh, v článcích eh, Lisabonské smlouvy, zejména články 82, 83 a ono se to všechno točí kolem trestního práva. My bychom skutečně mohli vybudovat společnou, společný prostor míru, bezpečnosti a spravedlnosti. A to je možné dosáhnout pomocí zavádění minimálních standardů. Možná bychom mohli jít dalšími kroky v této oblasti. A nezapomeňme také na legislativu proti diskriminaci. V této oblasti Evropská unie své kompetence posilovala nejenergičtěji. My jsme dříve hovořili o obtěžování, sexuálním a genderovém obtěžování. A já bych chtěla říci, že genderové násilí na ženách je podmnožinou genderového obtěžování a lze tedy eh, na ně nahlížet přibližně stejně to je vlastně, tak trošku to, trošku to natahujeme, ale jenom trošku. Má to své meze? No, e, to jsou de facto limity na úrovni Evropské unie. Něco jiného je na úrovni členských zemí. Je možné postupnými krůčky dospět, dejme tomu, i ke směrnici proti Eh, znásilnění. Jestliže tedy násilník, eh, respektive člověk podezřelý eh, z znásilnění, prostě uteče do jiné členské země. Je možné očekávat, že ve všech zemích platí zákony stejného druhu. Momentálně o tom probíhá žhavá diskuse. Měli jsme prominentní příklady, eh, které se řešily měsíce. Což takhle zavést eh, právní jasno v podobě vzájemného uznávání postupu. A třeba zavést to, že násilí v manželství nebude výjimkou, tedy považováno za cosi jiného. Takže tedy Eh, jakási směrnice o znásilnění, eh, která by skutečně sjednotila pohled na věc, proč ne? No a podobně eh, směrnice, eventuální směrnice proti domácímu násilí. V každé zemi existují zákony proti domácímu násilí. Dokonce v některých trestních orgánech, v některých trestních systémech Eh, se objevují zárodky toho, že eh, de facto manželský vztah by nic nezměnil na faktu, že jde o domácí násilí. Možná, že toto jsou příklady, že by se dali, eh, dalo pokračovat těmito malými krůčky měrem ke celoevropské směrnice. A jejímu řádné, jejímu řádné implementaci. No a teď bych chtěla ještě říct jednu věc. Genderové pronásledování a genderové násilí, to jsou eh, myšlenkové koncepty, které jsou si velmi blízké. Třeba v pracovním právu, případně eh, v otázce distribuce Eh, služeb a produktů, eh, tam by se to mohlo, mohlo objevit. To by možná eh, mohlo jít, tedy mohlo se opřít o článek 19 ze samoské smlouvy. genderové násilí na ženách, to by skutečně bylo možné prohlásit za samostatnou, samostatné pole práva a to by zase byl krok před. Pokud se týče ekonomiky, Evropská unie má už tradiční kompetence v ekonomické oblasti a samozřejmě to je také pole, kde vidíme eh, prostor pro otázky stejného zacházení a genderové rovnosti. Násilí páchané na ženách škodí ekonomice. Eh, ženy tím pádem ztrácejí schopnost fungovat jako zaměstnanci. Je to tedy ekonomický problém a to znamená, že zde můžeme invokovat kompetence Evropské unie v rámci ekonomiky. Je, to, jsou to vlastně eh, máme k tomu přímo články 153 reintegrace do pracovního trhu. Ale můžeme to při trošce eh, řekněme, e, trošce tvůrčího e, e, přístupu použít také další články. Například nemohli bychom třeba toto dát pod strukturální fondy, je lepší využívání, nebo pod širší ekonomické principy eh, ekonomiky. Nedalo by se tam uznat, že násilí na ženách poškozuje evropskou ekonomiku. A pokud bychom extrapolovali britské zkušenosti, eh, docházíme k nákladům 228 miliard eur na ztrátách každý rok, ekonomických ztrátách EU každý rok. Čili i tady lze postupovat vpřed. Nyní oblast výzkumu. Eh, jsme všichni pro rozšířování, posilování eh, výzkum. Takže eh, což takhle podívat se na horizont 2020. Je tam prostor pro gendry? Je to velice těžké, velice těžké tam něco takového najít. Možná bychom to mohli vzít přes genderový mainstreaming ve výzkumných programech EU? A zase, jenom troška, trošku kreativity chce, chce to, abychom mohli jít touto cestou. E, rovnováha mezi pohlavími. E, víme, že tedy Eh, ženy eh, jakožto eh, příslušnice mírových sborů mohou velice, velice snížit poten, konfliktní potenciál. Myslím si, že genderová balance a rozhodování ve výzkumu, ve strategických rozhodnutích a tak dále, tady je všude obrovský prostor. Thank you very much ano, děkuji. Eh, myslím, že je to eh, velice eh, Velice zajímavé, že teď už odpadá taková ta otázka, jak na to. Mně se to velice líbilo a opravdu to byly cenné příklady. Thanks a lot for that. Uh, we, uh, we... Takže děkuji vám a teď naše poslední panelistka A to bude hlas eh, občanské společnosti. Já jsem velice ráda, že jste zavítala mezi nás a dávám slovo paní eh, Vivian Teitelbaum, která je předsedkyní Evropské ženské lobby. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala. Poděkovala vám, pane předsedo, drahý Migali, za to, že jste mě pozval je to pro mě veliká čest a rovněž potěšení vystoupit na dnešním zasedání a tímto způsobem se připomenout Mezinárodní den žen ve vašem výboru pro ženská práva a genderovou rovnost který podle nás hraje zásadní roli v zajištění toho, že lidská že ženská práva a rovnost mezi muži a ženami zůstávají na politické, v rámci politické agendy Evropské unie a všech jejich politik. Mnoho z vás ví, že naše lobby, naše lobby je největší koalicí v této oblasti nevládních organizací, ženských práv, v podstatě všechny členské státy EU, včetně Srbska, Makedonie a Turecka, jsou zastoupeny v našem lobby. Je proto na čase a je velice důležité, že zde mohu vystoupit v zastoupení všech žen, které reprezentujeme a podělit se s vámi o naše obavy, o výzvy, kterým čelí ženy v celé Evropě, když právě v této oblasti násilí páchanému na ženách. Vyslechli jsme si dneska, jak násilí páchané na ženách ještě pořád mm, existuje. Máme zde čísla toho průzkumu Evropské agentury FRA, která jsou šokující. Ovšem nás to nepřekvapuje, nepřekvapuje vůbec a my celá léta skutečně jsme viděli, jak vypadá realita na tomto poli, že je, že je to problém persistentní, že to má dopad na všechny ženy. Násilí na ženách je jasnou překážkou rovnosti mezi muži a ženami. Fakta, čísla, která prezentovala agentura FRA, přináší důkaz o naléhavosti udělat něco konkrétního. Už v roce 99 naše lobby zjistilo, že každá pátá žena trpí domácím násilím v Evropě. A dnes vidíme, že toto číslo se vůbec nesměnilo. Evropská komise již udělala hodně. Ano, udělala hodně v mm, boji proti násilí páchanému na ženách. A my jsme skutečně rádi, že paní komisařka Redingová připravila nástroj legislativu, která brání násilí páchanému na ženách, například Evropský ochranný příkaz a zároveň směrnice o právech obětí to, že ženská práva jsou zahrnuta do těchto nástrojů, to zároveň je garancí ochrany a poskytování pomoci, asistence žen, obětí mužského násilí. DAFNE, další program, který je zásadní pro podporu různých iniciativ, snaží se eh, rovněž eh, o prevenci násilí páchanému na ženách, o vytváření různých projektů, které by mohly změnit životy žen. Společně s našimi členy, členkami pokračujeme naší práci, zvyšujeme povědomí o problémech násilí na ženách. V loni jsme přišli s druhým barometrem naší observatoře, který se zabýval problematikou znásilnění v Evropské unii. Je to kriminalizovaná forma sexuálního násilí, je to kodifikováno ve všech národních legislativách, je to forma mužského násilí, která je často skrytou formou násilí. Je to příklad aktu, které uh, udělá muž ať jednotlivě nebo kolektivně, aby si zajistil moc, kontrolu a dominaci nad ženou. Eh, ve 32 zemích, které jsme, kde jsme revidovali eh, legislativu, jsme zjistili, že pouze pět má legislativu, která je v souladu s Istanbulskou konvencí. Data jsou globálně nedostatečná, je zde pouze několik výjimek, ale informace o obětech, o ženách nebo reportování, oznamování těchto útoků mm, je často na velice nízké úrovni. Odhaduje se, že asi 90% znásilnění není oznámeno a že podpůrné služby organizace v tomto ohledu buď jsou nedostatečné nebo úplně chybí. Tento průzkum dat poukazuje na to, že Evropa by měla udělat mnohem více. Minulý týden Evropský parlament schválil dvě velice důležité zprávy. Jednak je to násilí páchané na ženách a druhá zpráva o prostituci a sexuálním zneužívání. Obě dvě zprávy volají po rozsáhlejších aktivitách ze strany EU. To znamená, že europoslanci to hodnotí podobně jako my celou tu situaci. Ženy prostě mm, je s ním zacházeno na nerovném základě v Evropě. Záleží na tom, kde mm, žijí, ve které části Evropy. Často nemají přístup ke spravedlnosti, často nejsou vyslyšeny. Jsou zde stereotypy, které hrají ohromnou roli v snaze změnit mentalitu. Je to kontext e, samozřejmě v současné době krize, úspor a proto ženy často zůstávají v té tradiční roli žen domácnosti, te, které vydělávají méně. A to samozřejmě vede ke stereotypům, pokud jde o role, o zodpovědnosti, priority, získává především zaměstnání mužů a ženy zůstávají v A To má dopady na volby, volby mladých dívek, pokud jde o jejich další vzdělávání, profesní kariéru a ekonomická závislost žen z toho samozřejmě je dalším důsledkem. Hypersexualizace, to je další fenomén, který roste v Evropě. Trivializace e, sexistického, sexistických reklam, prolifikace e, do všech oblastí naší společnosti, různé e, obrázky které hm, pokud na to, že hm, ženské tělo je zde k dispozici pro fantazie mužů a že v podstatě tímto způsobem hm, pošlapáváme i určité sebehodnocení žen, dochází k zhoršování, eh, zhoršování Mm, vztahů mezi muži a ženami. A právě proto eh, tyto dvě zprávy poukazují na to, že je zde ještě mnoho mezer. Musíme reagovat na tento veliký problém násilí na ženách v Evropské unii. Příští rok Evropská unie společně se všemi zeměmi světa oslaví 20 let od pekingské platformy pro akci. To je nástroj, je to, je to, je to dokument OSN který bojuje za ženská práva a za rovnost mezi muži a ženami. Násilí páchané na ženách je jedním ze 12 kritických oblastí, kterou tato platforma identifikovala. 20 let po přijetí této platformy, jak je možné, že tato je pořád relevantní globální hnutí, Eh, vzniklo globální hnutí, které mm, volá po rovnosti mezi muži a ženami a volá potom, aby eh, rozhodovací orgány jednaly. Minulý měsíc eh, jsme měli tu druhou desi jedné miliardy těch, kteří povstali, to je taková ta globální akce, přidal se k nám mnoho europoslanců a požadovali to, aby rok 2016 byl evropským rokem pro ukončení násilí páchané na, páchané na ženách. Boj proti násilí na ženách je skutečně výzvou pro nás, pro všechny. Je to odpovědnost každého jednotlivého občana. Ovšem, v tomto úsilí nemůžeme být úspěšní, pokud vládní orgány nebudou aktivní, pokud nebudou vykonávat, provádět eh, své povinnosti v oblasti tzv. due diligence. Potřebujeme legislativu, která odsuzuje všechny formy násilí na ženách. Potřebujeme, ženy měly přístup ke spravedlnosti i ženy eh, s postižením, mm, ženy migrantky, lesby, transexuálové, mladé ženy, staré ženy. Potřebujeme mít dostatečné služby a opatření, kterými bychom podporovali ženy, které jsou oběti a které prožili, přežili násilí. Potřebujeme jim pomoci eh, vybudovat nový život a zároveň potřebujeme změnit mentalitu. V našem lobby jsme přesvědčeni o tom, že prevence, ať již je to zvyšování povědomí, různé kampaně nebo vyškolování profesionálu, posilování postavení mladých žen, práce s mladými chlapci, s muži, aktivity na školách, inkluze ženských práv do školních osnov. To všechno může být úspěšné pouze pokud to bude součástí komplexního rámce, který bude bojovat proti násilí na ženách. Tak, aby legislativa vyslala jasný signál celé společnosti, ženám i mužům. A Evropská unie prostě nemůže čekat dalších 20 let. Proto žádáme, aby evropské členské státy Evropské unie, Evropská komise spolupracovaly společně s novým Evropským parlamentem na vytvoření progresivní kvalitní evropské strategie, která by ukončila všechny formy násilí páchanému na ženách. Toto je součást našich požadavků v rámci evropské volební kampaně. Děkuji vám za pozornost. Thank you so much, Vivian. And, uh... Děkujeme, Vivian. Ano, souhlasím s tím, že zákon nemůže změnit vše, ovšem je to mocný nástroj. Je to určitý jasný signál, který vyšleme společnosti, když chceme něco změnit. Jistě, že to není jediný nástroj, ovšem je to jeden ze základních kroků správným směrem. Vaše lobby e VL je velice důležité pro mnoho členů našeho výboru, protože vy skutečně velice profesionálně vždycky přicházíte s nějakými názory, návrhy, příspěvky, čili velice si vaši práce ceníme. A nyní, říká pan předseda, zahájíme další kolo otázek a odpovědí. Budete mít možnost položit otázky. Opět, jak to bylo v prvním kole, budete mít tři minuty k dispozici. Pokud by náhodou někdo překročil tento limit, tak vás bohužel budu muset přerušit. První tři přihlášený do diskuze. Paní Maria Depusy z Řecka, paní Dajna Kasaka z Lotyšska a poté pan Sofokis z Kypru. Paní Maria Lepuse z Řecka má slovo jako první na tři minuty. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla říci, že mě nesmírně těší, že zde dnes mohu být. A rovněž bych ráda řekla, že mám pocit, že solidarita mezi ženami překonává národní hranice. Dnes mám zde pocit naplněnosti velkou solidaritou. Jako bych tady měla větší solidaritu než v mém národním parlamentě, který je spíše ovládán muži. Toto téma je nesmírně důležité a zpráva agentury byla také nesmírně důležitá, protože najednou eh, je na základě údajů zřetelné, jak silný je tento fenomén násilí. Dnes již nikdo nemůže činit, jako by o ničem nevěděl, jak silně je násilí rozšířeno ve všech zemích. Stále ještě panují stereotypy týkající se násilí na ženách, například stereotypy týkající se severu a jihu. Ovšem domnívám se, že zveřejnění těchto výsledků by bylo nesmírně důležité a sice široké zveřejnění, aby Evropská unie i členské státy EU eh, dostali eh, své povinnosti eh, potírat tento fenomén. Není možné, abychom měli evropskou integraci a ženy by se stále, ženy by zůstávaly vystaveny tělesnému a psychickému násilí. Co můžeme dělat? Zákony? Ano, na každý pád. Zákonné předpisy jsou nesmírně důležité pro potírání tohoto fenoménu. Ratifikování istambulské úmluvy je důležité, jakož i její uskutečňování, ale potřebujeme jaksi celostní přístup k tomuto fenoménu. Bez celostního přístupu nelze toto téma vyřešit. Násilí je skutečně extrémní formou vztahů nadvlády mezi dvěma pohlavími, čili jsou to vykořišťovatelské vztahy mezi pohlavími a to je struktura násilí vůči ženám. A pakliže tuto strukturu eh, nebudeme potírat, jak si celostně obávám se, že další a další ženy se stanou oběťmi násilí. V Řecku například jsme v roce 2006 eh, schválili zákon, v němž znásilnění bylo uznáno jako trestný čin i v rámci manželství, ale velice málo žen zažalovalo. Velice málo žen o tom vůbec hovořili a ještě méně jich šlo před soud. Lépe řečeno k soudu. Děkuji mnohokrát. Yes, you have a... Uh, Děkuji. Ano, eh, opět tedy na obrazovkách vidíte časomíru. Nyní paní Dajna Kašaka eh, z Lotyšska. Eh, děkuji. Mm, eh, chtěla bych také poděkovat za pozvání na tuto konferenci a vyjádřit vděk Evropskému parlamentu a také komisi za předložení návrhu. Pokud se týče násilí na ženách, domácího násilí, eh, diskriminace a eh, rovnosti, a to domácí násilí se týká jen žen, ale také dětí. To je určitě nástroj, který nám může pomoci napravit situaci doma a já bych skutečně chtěla poděkovat také agentuře pro základní eh, práva za její průzkum. Eh, Lotyšsko bohužel patří k zemím, eh, kde ten množství, rozsah násilí na ženách je vyšší, zažívání z takového nějakých 30 až 40 Já osobně bych chtěla skutečně udělat všechno pro to, aby proti domácímu násilí byla, byly přijímány zákony. My jsme se konečně dostala, dostali do stádia, kdy izolujeme nikoli oběť, ale pachatele. Bohužel statistiky zatím nejsou příliš příznivé. Lotyšsko eh, patří k zemím, eh, kde originuje obchod s lidmi. My také musíme zajistit to, aby sexuální a reprodukční práva byla dodržována a respektována. A možná, že v příštích volbách eh, se můžeme obávat naopak rekrese. Co můžeme udělat proto, abychom omezili eh, rozsah násilí páchaného na žena. Možná, že především bylo lepší, kdyby do politiky vstupovalo více žen, které by se, tedy, které by se zabývaly eh, touto problematikou eh, genderové rovnosti, ale také bojem proti chudobě. statistiky opravdu ukazují, že toho násilí na ženách je velmi mnoho a my musíme zajistit to, aby se ženy měly kam obracet, aby se mohly vracet na pracovní trh. Eh, možná, že takovým dobrým eh, návrhem by bylo, aby politici eh, u nás doma více spolupracovali s Evropským parlamentem. A ještě pan eh, Sosofrites Frigis z Kypru. Děkuji vám mnohokrát, vážené kolegyně, vážení kolegové. Téma dnešní konference je žil stále aktuální. Je to téma, které eh, znají naše společnosti již celá léta že nám je bráněno, aby se rovnoprávně účastnili rozvoje společnosti a požívali možnosti svého rozvoje. Rada Evropy již se vyslovila k násilí páchaném na ženách a také zemínila Překážky, které stojí na cestě opravdému uskutečňování potřeb žen, Náklady se odhadují na 16 miliard euro ročně, jako by ekonomická ztráta z tohoto fenoménu. V otázce prevence násilí vůči ženách došlo na Kypru k pokroku. Navzdory hospodářské krize se nám podařilo stanovit si priority a podařilo se nám dále bojovat s násilím páchaným na ženách. No, Kypr se nachází v úsporném programu co do rozpočtu a vláda teď nechala provést studii, aby přesněji viděla, jaká ustanovení z istambulské umluvy třeba realizovat a zvažovali jsme, jaká opatření a musíme opat- realizovat. Rádi bychom, aby se Kypr přizpůsobil ustanovení této úmluvy. Spolupracovali jsme s naší justicí a zpracovali jsme řadu právních textů. Jedná se o to, aby na jakékoliv násilí páchané na ženách bylo trestné a bylo vystaveno trestnímu stíhání. Trestní právo má být na Kypru reformováno tak, aby kyperské soudy mohly soudit všechny formy násilí, což je v souladu s úmluvou. I vůči všem ženám a lidem, kteří se tedy zdržují na, na Kypru nezávisle na tom, zda k násilí došlo mimo Kypr či na Kypru samotném. Paralelně s tím se jedná o to, aby se posílila role policie tak, aby mohly efektivněji působit v oblasti prevence a také okamžité reakce schopnosti v případě násilí. Mm, podporujeme v současné době instituce pro uskutečňování programů pro senzibilizaci veřejnosti a požadujeme také více informací, aby se mohly oběti obracet přímo na policii. This uh, Giuliano from Italian, from Mrs. Martinez from Spain. Paní Ros Martinez eh, ze Španělska a dále paní eh, za Pajson. No ale jako první paní Liany. Já bych se připojila k díkům kolegů Evropskému parlamentu i Radě Evropy. A e, také samozřejmě e, cestovním agenturám, které nám pomohly zúčastnit se této schůze Chtěl bych eh, poděkovat osobně eh, jménem italského parlamentu a předsedy italského parlamentu. Eh, všichni pracujeme velice těsně na lidských právech a sledujeme další vývoj schválení respektive ratifikace Istanbulské konvence je naprosto zásadní a také další práce, která směřuje eh, k potlačení násilí. Je to velice důležité pro legislativní práce. V Itálii eh, my bojujeme hodně Eh, proti domácímu násilí a stává se z toho eh, záležitost politická, ne pouze sociální. Domácí násilí to už není jenom nějaká, nějaký, řekněme, společenský nešvar, ale je to skutečně politický problém. A když eh, se zaměříme na to, co se děje v Evropě, neměli bychom se zaměřit také na koordinaci různých front, jako je vzdělávání, prevence, podpora. A to nejenom, eh, abychom se zaměřovali na eh, trestání vyníků. Ono je asi důležitější spíše mít celkový rámec a koordinovat národní a evropské politiky je třeba vybudovat systém. To je velice důležité, poněvadž eh, my často pouze reagujeme místo, abychom byli ofenzivní. A na závěr, když se zaměříte na zneužívání a na násilí, to není otázka práv. Eh, to má daleko hlubší eh, kořeny. Je to také otázka důstojnosti, respektu, úcty k jedinci. Je to otázka také kultury a mentality, nejenom legislativy. Když bychom se na to podívali právě z toho hlediska kultury průřezově, tak to by byl ten správný přístup. A děkuji nyní paní Ros ze Španělska. Krásné odpoledne, děkuji mnohokrát za zorganizování této významné diskuse týkající se násilí na ženách. To je nejbrutálnější manifestací brutality, kterou jsou vystavené ženy. Každý rok zabíjí mnoho, příliš mnoho žen, pouze proto, že jsou ženy, ale také mladistvé ženy. Je jasné, že krize se týká všech, ale zde se ocitáme v situaci, kdy více zranitelné vrstvy jsou touto krizí dotčeny ještě více. Je třeba mm, nalézt východisko z té spirály. Ženy potřebují mít asistenci, pomoc a mm, bezpečí, aby mm, se prorazila ona zeď. A tady by měly působit jak vlády, tak Evropská unie. Eh, více než kdy jindy a dnes, když jsem se dověděla všechny ty údaje, vidíme, jak nezbytné je provádět kampaně pro senzibilizaci, prevenci a efektivní ochranu žen a jejich dětí, aby nedocházelo k úmrtím a k agresím. Také jsem si uvědomila význam vzdělávání. Vzdělávací systém je základem pro možnost boje proti násilí. Je to nejsilnější nástroj pro vzdělávání mládeže v tom ohledu, aby až dorostou násilí nepáchali e, protože e, lidé, kteří nemají v této oblasti vzdělání, bohužel zůstávají uvězněni v tomto násilí ukazuje se, že mladistvé oběti násilí trpí fyzickým i psychickým násilím. A protože ne jsou vzděláváni k patřičným hodnotám, pokračují v tom, co se dělo jim, když byli mladiství. Také tady existuje tato tendence, o čem se nemluví, to neexistuje. Proto je třeba hledat řečení, řešení, abychom vybudovali společnost tolerance a rovnosti. Nejlepší vzdělávání je vzdělávání k rovnosti. A už se chýlím k závěru. Rada bych řekla, že každá žena které se podaří vzejít z prostředí násilí, přispívá k řešení této úlohy celkově. Děkuji. A nyní paní Sarpají z Portugalska. Eh, pane předsedo, děkuji vám. Práva žen jsou lidskými právy a proto se tato debata týká nás všech. Není to jenom ženská debata, není to jenom ženský boj, je to také mužský boj. Jinými slovy, jde o politickou bitvu, kterou je třeba vybojovat. Od agentury pro základní práva jsme se doslechli, že zhruba jedna třetina žen má zkušenosti eh, s pokusem o násilí nebo s násilím. No to je katastrofa. V Portugalsku v průměru 40 žen ročně umírá na domácí násilí a řada dalších eh, má zkušenosti s jiným druhem násilí. Lidská práva, ženská práva, to se týká všech lidí je to také ohrožením života. Je to hrozba pro společenský život, pro ekonomiku. A proto nesmíme zapomínat na jednu věc. Je to důležité. Je to téma, které nemůžeme opouštět ani za krize. Prostě právě v době krize se tím musíme zabývat a nepolevovat. Všichni se shodujeme na tom, že chceme spravedlivou společnost. Společnost, kde funguje rovnost a rovné postavení, kde se bojuje proti každé formě diskriminace. A nejhorší formou diskriminace je diskriminace poloviny lidstva, žen. Existují nejrůznější formy. Ženy jsou často obětmi vícenásobné diskriminace eh, z důvodu svého pohlaví, z důvodu jiných faktorů. Prostě tady to nezná mezí. Je třeba také přejít od slov k činům. Zákony dobře, že je máme, ale je třeba je také uplatňovat. Tento boj musíme bojovat všichni. Nyní máme isla, eh, istambulskou konvenci a ta se týká každého. Nelze připustit, aby EU skládala ruce v klín. Ne, tady je třeba, aby jednala, aby zapojila také všechny členské země. Potřebujeme globální strategii, evropskou strategii a musí to být strategie dlouhodobá. Musím to zopakovat ještě jednou. Tento boj musíme vyhrát. Jenom pak lze dosáhnout pokroku počátek tohoto boje je třeba dát už do škol, do vzdělávání. Pokud nebudeme všichni tahat za jednon pro vás, tak všichni prohrajeme. A to tež platí o ekonomice. Ekonomika je tím také postižená. Děkuji. Tak a nyní dávám slovo paní Deboře Sembly z Malty a poté eh, ještě paní Teries eh, Murphy z Agenu a poté odpoví panelisté. Děkuji, pane předsedo. Už od dětských let eh, jsme vyučováni tomu, že po přestupku následuje trest. Také eh, jsme vychováni v tom smyslu, že eh, žena je udržovatelkou rodiny. Máme tady problém domácího násilí a v této souvislosti musíme učit ženy to, že, se nesmí, že nesmí propadat pocitům eh, viny a že ty tresty, které respektive násilí, že je oprávněným trestem. A já skutečně ze zkušeností vím, že ženy si často myslí, že si zaslouží eh, toto zacházení. To není správně a eh, není, eh, není možné si myslet, respektive je třeba se zbavit té mentality, že pokud žena otevřeně promluví, otevřeně se brání rozbíjitím rodinou. Ano, eh, rodina má být takovým eh, útočištným přístavem, ale eh, nemůžeme stejně přistupovat k rodině, která je nefunkční. A toto musíme ženy vyučovat nemůžeme eh, nemůžeme tedy hovořit o konvencích a eh, vysokých principech eh, se ženami, které nemají vzdělání a umí sotva číst a psát. My jim prostě jednoduchým jazykem musíme říci, že ano, mají stmelovat rodinu, pokud jsou to dobré rodiny, fungující rodiny, ale jakmile přestanou fungovat, je třeba odejít. Naše konvence ty by měly být čitelné, čitelné a vyjádřené každodenním jazykem. Takto je třeba k tomu přistupovat. Myslím, že je velice důležité, aby, abychom podávali srozumitelným jazykem to, o čem jednáme tady v parlamentu musí to být jasné, eh, nepří jasné, že nám jde o to, co prožívají eh, přímo eh, ženy v terénu. A nyní paní Jas Murphy z IG, z Evropského institutu pro genderovou rovnost. A prosím, máte slovo. Děkuji. Málo kdy mám poslední slovo a dnes si to určitě užiju. Eh, k tomu, co řekla eh, paní, eh, tedy španělská delegatka v předchozím panelu, k tomu tedy mohu mnoho říci, když hovořila o zkušenosti ve Španělska se zvyšování povědomím a kampaněmi a tak dále. Musím říci, že ta praxe se velice odráží ve zprávách ze studií, na kterých jsem pracovala. Skutečně ta prevence a boj proti domácímu násilí, to skutečně stojí za to. No, možná by vás trošku uklidnila. Eh, jenom vám tak dám telegrafický přehled eh, toho, eh, v čem pracujeme jako institut. Takže jedním naším tématem je studie administrativních, tedy studujeme administrativní datové zdroje členských zemí EU a součástí toho je také eh, databáze eh, sexuálního násilí. Bude to od 20. Eh, března na naší webových stránkách. Také studujeme osvědčené postupy boje proti domácímu násilí. Také jsme v roce 2012 provedli studii o genetické mutilaci, mutilaci žen a v letošním roce bude následná studie. Dále v roce 2012 jsme provedli eh, zprávu o situaci na Kypru, zejména o eh, pomoci ženám, eh, tak ty výsledky byly poměrně šokující a velice se těšíme na data z Evropské agentury pro základní práva, s nimiž budeme pracovat. Myslím, že sběr dat je velice, velice důležitý. A naším, naším úsilím a posláním je podporovat taky Evropskou komisi tím, že budeme sbírat a analyzovat a zpracovávat pro ně data. Čili toto je jenom několik málo eh, oblastí eh, toho, co my děláme, na čem pracujeme. A e, celkovým vyšším cílem je vypracovat strategický rámec na evropské úrovni o plánech, e, které, plán dalších kroků, které budou nezbytné e, v období příštích čtyř až pěti let v oblasti genderového násilí na evropské úrovni. Děkujeme za všechny tyto informace. Ještě jednou za vaše slova, paní Marfe, za informace týkající se vašeho institutu. A nyní dovolíme našim panelistům, aby reagovali stručně. Bohužel už nemáme všechny panelisty mezi námi. Věděli jsme ovšem, že nás někteří musí opustit, takže bych poprosil naši panelistku. Nemusí samozřejmě, ale pokud chce, tak ano. Velice rychle, pane předsedo. Já si myslím, že je úžasné, jak všichni chtěli hovořit o té úžasné práci, která probíhá u nich v jejich zemi na tomto poli. Hmm, kde si tomu tak nebylo? Že by všichni chtěli pohovořit o tom, k jakému pokroku došlo v jejich zemích. Ano, instituce v Evropské unii rovněž hovoří o své práci na tomto poli a všechno to úsilí by se mělo spojit v určitém okamžiku a mít nějakou strategickou koordinaci, která by umožnila účinným způsobem reagovat na problém, který nás všechny trápí. Ano, nikdy jsem neslyšela tolik koncenzu, jednoty mezi politiky. To je, pro mě to je opravdu úžasné. Ano, další panelistka. Možná bych tomu pouze dodala to, že ženy samozřejmě nejsou pouze oběti, mají rovněž úžasnou sílu, energii, odhodlání a na to nesmíme zapomínat. My pracujeme i na tom samozřejmě. Násilí není pouze problémem eh, žen, je to společenský problém a právě proto voláme po nástrojích, které bychom chtěli zaktivnit, aby bychom bojovali proti násilí a ženy rovněž by měly mít prostředky, které jim umožní posílit jejich postavení tam, kde například takové možnosti nemají. Ovšem nezapomínejme na tu energii žen, která zde existuje. Všechny tyto sítě, organizace, To, co jsem chtěla říct, já všichni s tím souhlasí, potřebujeme více vzdělávání, informování, legislativy, respektu, ten začíná již v dětském věku. Více dat, údajů máme zde nyní kvalitní nástroje, které nám umožnily tato data. A samozřejmě ta potřeba změny. Musíme změnit i to myšlení. Děkujeme. Lépe bych to neřekl, říká pan předseda. A nyní bych rád poděkoval všem panelistům za jejich účast. Děkuji za to, že jste si našli čas pro nás. Je to nesmírně důležité. Nyní dojde trošku ke změně za naším předsednickým stolem. Paní Kolia, paní Parvanová, pozval bych je zde za předsednický stůl a za chviličku budeme pokračovat. Okay, we will then... Uh, Dobře, takže pokračujeme v našem programu. Čekají nás ještě dvě vystoupení před ukončením naší konference. Po konferenci rád bych vám připomněl, že nás čeká koktejl zde před naším sálem. Ovšem ještě předtím prosím, abyste nás ještě neopouštěli, protože si vyslechneme vystoupení paní Vaso Kolia, která je generální tajemnicí pro rovné příležitosti ministerstva vnitra a zastupuje řecké předsednictví. Rovnou vám dávám slovo a máte, stejně jako všichni, 10 minut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, už jste slyšeli, zaznělo to tady mnohokrát. že dnes na specifické akci pod před, řeckým předsednickým byly představeny studie týkající se ženy. To je jedna z největších studií, která byla globálně provedena v tématu násilí na ženách. To znamená, že máme lepší obraz o tom, jak fenomén vypadá. Poprvé eh, s naprostou zřetelností můžeme vidět, co se děje mezi muži a ženami. Tyto údaje nás překvapují. Když jsme to poprvé četli, byli jsme šokováni dochází k neslíchanému rozměru násilí na ženách doma, v práci, ale i na veřejnosti a na internetu. Násilí, které nezná žádné geografické, sociální a jiné hranice. Je to násilí, které se nezastaví před dveřmi domova, protože násilí se často páchá nejen doma, ale i venku. Dokonce za přihlížení eh, mnoha lidí, když se to děje na internetu, existuje násilí mezi manželskými partnery, máme tady ale také obchod s lidmi, moderní formy otroctví, vynucené manželství, mrzačení ženských orgánů, tak zvané zločiny ze cti ale existuje i obtěžování po internetu nebo elektronické obtěžování, stalking a tak dále. Možná, že už jste to slyšeli, ale to přesto ještě zopakuji. Každá třetí žena v Evropě byla obětí tělesného a nebo psychického násilí po eh, té, co jí po 15. roce věku. Představte si to číslo. Zároveň můžeme také podle studie zjistit, že Evropská žena stále váha, aby oznámila to násilí na policii. Často tady je tendence násilníka chránit je zřejmé, že ženy mají příliš málo důvěry vůči trestně právním orgánům a vyšetřovacím orgánům. Často se to děje v důsledku nátlaku eh, rodiny, okolí eh, nebo v souvislosti s historickou tradicí rodiny. Eh, já si říkám, jak by to vypadalo, kdyby ženy mohly skutečně volně a svobodně hovořit o tom, jaké násilí na nich bylo pácháno. Eh, uvědomujeme si díky studii, že to je fenomén, který je daleko silnější, než jsme se domnívali, rozšířený v celé Evropě. Jedním z překvapivých výsledků, které vzbuzují obavu, je skutečnost, že lidé vůbec neví, jak dalece je tento fenomén rozšířen v jejich vlastní zemi, čili je tu problém a rozdíl mezi vnímáním tohoto problému a realitou. Možná, že je tomu tak, že evropský občan prostě zavírá oči před skutečností. Možná, že někde je toto téma tabu a nebo někde eh, existuje domněnka, že mrzačení pohlavních orgánů žen není žádné násilí. A všechny tyto názory jsou zakotveny v každodenním životě, ale zgru na ně hledí jako na přirozenou danost. Tato studie zároveň klade významné otázky, na které třeba hledat odpovědi. Proč je tomu tak, že je násilí tak rozšířeno v Evropě? dokážeme z institucionální roviny se dostat až k té úrovni, kde můžeme konat. Lecos už jsme slyšeli o tomto problému a musíme zvážit, zda současná politické opatření jsou dostačující. Musíme si uvědomit, že práva žen jsou sice zakotvena, Eh, v právních normách, ale některé společnosti se brání to uznávat. To vidíme zejména v násilí páchaném na ženách a na dívkách. Nesmíme strkat hlavu do písku před tímto tématem. Součásti genderového násilí jsou všude kolem nás existuje nevyvážená hierarchie ve vztahu mezi muži a ženami. Máme tady nelidskou konkurenci, nesociální způsoby chování a to vše přispívá k tomu, že se násilí zvyšuje. A proto je tento fenomén jeden z jednou z priorit řeckého předsednictví, protože se domníváme, že více žen by se pokusilo vzejít ze špatného vztahu, kdyby byly psychologicky podpořeny a byly by ekonomicky nezávislé. Ve více evropských zemích, například u mě, u nás v Řecku, ještě nedávno nebyl problém násilí z dostatek znán. Dnes se Řecko pokousí pokouší činit první konkrétní kroky eh, pro odstranění násilí. Každý projev fyzického či psychického násilí byl před několika lety zakázán pro v zákoně 3400. Tento zákon upravuje vztahy mezi členy rodiny, jakož i vztahy partnerského soužití, které nemusí být nutně manželstvím. E, došlo i k zakotvení přísnějších sankcí v rodině. U domácího násilí se vychází z toho, že to vlastně otřese manželství, že je to dostatečný důvod pro rozvod. Poprvé se rovněž tematizuje sexuální zneužívání žen v rámci manželství. Mám pouze 10 minut, ale já jsem chtěla ještě říci něco k tomuto zákonu. V tomto zákoně se totiž také praví, že existuje postup pro podporu obětí násilí, kde je zakotvená vůle státu chránit oběti, to znamená chránit ženy a děti. Aby tento postup mohl být uskutečňován v praxi, protože je to něco poměrně nového, museli musela nejprve být seznámena řecká policie s odpovědnými informacemi. se Losej vysvětlit, jakou podporu ženy potřebují a proto jsme v srpnu minulého roku eh, vytvořili generální sekretariát pro rovnoprávné postavení mužů a žen a spolupracovali jsme s policií a vzdělávali jsme policejní složky týkající se asistence a pomoci ženám v případě násilí. Toliko k tomuto zákonu. A nyní bych ráda ještě řekla následující. Řecko chce zvolit celostní přístup k tomuto fenoménu a Již v roce 1980 jsme začali s realizováním opatření. Měli jsme první poradenské centrum pro ženy, vůči nímž bylo spácháno násilí. Krátce na to v roce 1993 ve spolupráci s Aténami byl zřízen první dům pro ženy. Dnes máme Eh, v našem generálním sekretariátu celostní program k potírání násilí. Tento program je financován jak z domácích, tak z evropských prostředků. Eh, tady se počítá s tím, že je třeba eh, rozvíjet struktury. Máme 14 poradenských center působící v regionech naší země a také psychosociální a právní pomoc. Máme 25 poradenských center na komunální, čili obecní úrovni a domnívám se, že při dokončení programu budeme mít také 21 takzvaných ženských domovů či domů pro ženy. 13 již bylo postaveno a my doufáme, že těch zbylých 9 bude moci být rovněž dokončeno a již předtím jsme měli eh, dvě takováto zařízení. Domníváme se, že tedy celkem se nám podaří mít 21 ženských domovů eh, po celé zemi. Samozřejmě poradenská centra nabízejí eh, pomoc zdarma za přísné zásady důvěrnosti ženy pracující v těch ženských domovech mají speciální vzdělávání, spolupracují také s komunální úrovní. Teď tedy nebudu vyjmenovávat, které všechny ženy se mohou na tato centra obrátit, ale ještě jsem chtěla něco doplnit a sice, že první dva roky v níž začala poradenská centra pracovat. Byl to pozvolný začátek, ale už přes 2650 žen při, přišlo pro poradu. My jsme zemí, která má 10 milionů obyvatel a tady se jednalo o ženy, které opravdu měly tu odvahu upozornit na násilí, měly odvahu požádat o pomoc a e, proto musíme si uvědomit, že mnoho žen nemá ještě tuto odvahu. Rovněž jsme vytvořili e, zesítění propojení nejrůznějších institucí, jako je e, policie, nemocnice, naše poradenská centra, máme také linku tísňového volání, které okamžitě nabízí psychologické, sociologické a právní poradenství musím postupovat poněkud rychleji, protože pan předseda mě upozorňuje na to, že bych se měla chýlit ke konci. Iniciativa členských států musí pokračovat, ale v evropském rámci samozřejmě je dobře, když jako členský stát budeme rozvíjet iniciativy, ale domnívám se, jako v mnoha jiných tématech, tady musíme spojit naše síly, abychom konali na evropské úrovni. Je skutečnou ostrou, že tento problém v 21. století ještě nebyl vyřešen a teď se blížím k závěru. Pod řeckým předsednictvím sledujeme ten cíl a myslím si, že se nám to již podařilo podstatným způsobem, aby eh, toto téma se stalo předmětem Rady ministrů eh, vnitra a spravedlnosti. Na základě jejich zasedání budou vypracována budou vypracovány závěry, které budou připojeny ke studii, kterou již máme. A teď bych ještě něco ráda řekla k tomu, co je často zmiňováno v souvislosti s tímto tématem. Předtím jsem hovořila o sociální konfrontaci, kterou mám a myslím si, že je důležité, abychom tady vytvořili určité spojenectví a spojenectví s mužem. To je cesta, kterou nemůžeme postupovat sami. Neexistuje rovnost bez mužů. Eh, abychom měli eh, rovnoprávné postavení, potřebujeme obě pohlaví, ženy i muže a domnívám se, že toto je nejlepší cesta a muži nám musí stát po boku. <laughs> Thank you so much. Děkujeme. Děkujeme za vaše vystoupení i vám bych chtěl říct, jak je pro nás nesmírně důležité mít příležitost vyslechnout si pohled řeckého předsednictví a to, že jste si našla čas, protože předsednictví může mít dopad na jednotlivé politiky, na přijímání na radě a tak dále, čili je pro nás důležité vyslechnout si vaše názory. Děkujeme. A nyní, nyní se obracím k našemu poslednímu řečníkovi a tím je paní Parvanová. My spolupracujeme hodně v našem výboru FAM, ona je koordinátorkou za ALDE, často se setkáváme, spolupracujeme. Já si velice vážím její práce. Je to opravdu žena, která bojuje za rovnost žen a jejich práva. Je spravodajkou zprávy, kterou jsme přijali minulý týden. Jsem nesmírně rád, že tato zpráva byla schválena, protože tím pádem máme k dispozici silnější nástroj v našem boji. Chtěli jsme mít takový legislativní návrh eh, i ze strany komise, ale jistě nám k tomu řeknete něco bližšího a konkrétnějšího sama. Máte slovo. Ano, děkujeme. My jsme celý den hovořili o násilí na ženách. Mnoho z nás o tom hovoří již léta strašně dlouho a jsme opravdu nesmírně zaangažované, zaangažovaní pokročit v tomto ohledu. A nejde pouze o mou zprávu. Nejde pouze o tento závazek Evropského parlamentu a výboru FAM v řešení problematiky násilí, které je páchané na ženách. My jsme přišli s různými kroky, s rezolucemi, poslanci Evropského parlamentu, zástupci národních vlád. Snažíme se změnit situaci. V členských státech my pracujeme dlouhou dobu s evropským žensk, eh, ženským lobby, s ostatními aktivistickými organizacemi. Já si myslím, že to všechno by mohlo přinést výsledky. My bychom měli být ještě jasněji zaangažováni, pokud jde o naše závazky. Já jsem, když jsem začínala, tak jsem byla Například tím, že jsem navrhla vytvořit koordinátora v boji proti obchodování se eh, s lidskými bytostmi. Já jsem tenkrát byla pozor, tak nikdo v, tomu nevě, nikdo v to nevěřil. A byli jsme to my, byli to hm, hlavní představitelé liberálů, kteří mi řekli, jděte za svým cílem, mluvte s ostatními poslanci Evropského parlamentu, předložte pozměňovací návrhy a tak dále. Pak jsem byla 6 měsíců mezi lednem 2007 a červnem 2007 členkou Evropského parlamentu, kdy, v parlament, kdy u nás ještě jsme neměli ani volby a já jsem připravila tento návrh koordinátora pro tuto problematiku obchodování s lidskými bytostmi a to bylo podle mě zásadně mít určitý orgán, politiku, finanční prostředky, které by pomohly členským státům bojovat proti tomuto nešvaru koordinovaným způsobem vyměňovat si osvědčenou praxi, sbírat údaje a informace o této problematice. Nevybudovali jsme to na zelené louce, tak z čistá jasna. Spolupracovali jsme s výborem FAM, s nevládními organizacemi a nyní je to podobné. Náš výbor v podstatě mm, my jsme to prosadili v Libe výboru a Jury výboru mm, jejich práce na směrnici, směrnici o ochraně obětí a evropském ochranném příkazu. A já jsem, ano, já jsem tam byla za FAM, za, a společně s ženským evropským lobby jsme pracovali na definici násilí páchanému na ženách. Do tohoto legislativního aktu jsme to začlenili. V podstatě je to poprvé v historii, že zde máme tuto definici, definici genderového násilí. Já jsem s tím přišla. Řekla se, musíme mít právě definici genderového násilí, sexuálního násilí nebo násilí v blízkých vztazích, úzkých vztazích a tak dále, protože to bychom tam měli mít, protože to jsou tři různé typy násilí a všechny páchané na ženách v trochu jiných podmínkách. A právě jsem to byla já díky názorům a nápadům FAM, která samozřejmě, že mě podpořili a inspirovali ostatní kolegové, kolegyně. Zároveň, abychom hodnotili potřeby obětí, tak abychom zdůraznili eh, především potřeby ženských obětí eh, trestných činů. Rovněž je to u toho eh, ochranného příkazu. To je podobná situace. A mně se nelíbí, když komise říká, že zde není nějaký právní základ pro tuto legislativu a my prostě my chceme mít takovou eh, legislativní iniciativu. My máme všechno k dispozici, tak aby eh, se k tomu komise postavila a zavázala se. V tomto ohledu my žádáme osm různých oblastí. Jednak je to článek 84 smlouvy, informace a školení pro oficiální představitele, zástupce, odborníky, výměna osvědčené praxe. Prostě máme zde právní základ. Prosím, aby komise o tom nespekulovala. Právní základ pro výměnu informací a osvědčené praxe existuje. Na základě článku 83.1 chceme, aby genderové násilí bylo i v, na seznamu euro trestných činů s přeshraniční působností. Máme zde data, která podporují toto volání organizovaná kriminalita, terorismus, kyberkriminalita. To je závažný evropský problém. Prosím, abychom se nespekulovali, protože subsidiarita neznamená nezávislost každého členského státu nebo volnost reagovat na tuto problematiku tak, jak si sami přejí. Subsidiarita znamená, že pokud problém není vyřešen na regionální úrovni, dostane se na národní úroveň a pokud se nevyřeší na národní úrovni, dostane se na evropskou úroveň. Kendrové násilí je problémem, který není vyřešen na národní úrovni. Jinak bychom zde nikdy neměli tu zprávu eh, FIRA, která, po, eh, eh agentury FIRA, která přichází s, eh, s šokujícími statistikami ale chceme, aby komise podporovala akce v oblasti eh, členských států v boji proti a prevenci násilí páchanému na ženách. Já si myslím, že je možné na tom pracovat. Zároveň voláme po statistikách. Bohužel směrnice o statistikách byla zablokována ve Evropském parlamentu. Neznamená to, že bychom se k tomu nemohli vrátit. A opětovně to předložit, včetně genderového násilí. Jsou zde členské státy, které mají pocit, že genderová data, genderové statistiky, že by neměly být sbírány, protože je to v rozporu s ústavou nebo něco podobného. Ovšem pokud jsou ženy byty, tak prostě musíme taková data sbírat bez ohledu na to, zda to je napsáno v ústavě, protože je to trestný čin. A pokud muž je zbyt mužem, a říká se tomu trestný čin a pokud je žena zbyta svým uh, mužem doma, tak je to domácí násilí. To je prostě dvojí metr a to je ponižující. Dále akční plán u FGM. My eh, hovoříme o tom, že evropská společnost je moderní společností a najednou zjišťujeme, že je zde více než 500 tisíc žen, které jsou obětí obětí eh, eh, mutilace, mrzačení ženských orgánů. Co je to za společnost, když budeme tolerovat něco takového na území Evropské unie? Jak můžeme volat potom, aby třetí země ustoupily od této praxe, pokud my jsme moderní společnosti, přicházíme s určitou uh, určitým vzorem, příkladem v tomto ohledu a mm, páchají se u nás tyto věci. My zde máme zprávy o lidských, práv, o lidských právech a najednou umožníme, aby tato brutální praxe probíhala u nás v Evropské unii. To je, to je prostě neuvěřitelné. Máme zde Sacharovou cenu. Jak můžeme udělovat Sacharovou cenu, pokud nereagujeme na tak závažný trestný čin, takovou praxi v Evropské unii? Dále je to Istanbulská umluva. Voláme potom, aby byla ratifikována, aby Unie i komise, aby přišla s jasným stanoviskem ohledně toho, aby se to mohlo stát právním nástrojem. Podporujeme to nebo ne? Nemůžeme pouze se obrátit na OSN každý jednotlivý členský stát nebo komise nebo všichni a říci, máme veliké obavy ohledně páchaní násilí a zároveň neratifikovat istambulskou úmluvu. To není férové. My musíme ukázat eh, vzorné chování, musíme eh, ukázat Turecku, jak se stát evropštějšími, ukázat dobrý příklad, tak aby to byla aby na cestě do Evropské unie eh, a na druhé straně je to Turecko, které podepsalo tuto úmluvu a mnoho našich Evropsk- zemí Evropské unie ne. Dále je to Eh, ta observatoř, eh, ano, která je nesmírně důležitá, máme se koordinátora eh, pro obchodování s lidskými bytostmi a proto bychom se měli mít i observatoř. A Evropský rok, který by byl věnován boji za vymícení násilí páchanému na ženách. To je iniciativa Evropského ženského lobby. Jde o morální akt říci, toto je rok, který věnujeme tomuto závažnému, šokujícímu problému, který v Evropské unii existuje. A byl to opět výbor FAM, který žádal vytvořit, připravit takovou výroční cenu, která by byla věnována těm poslancům, kteří bojují za, lidská, za ženská práva. Loni k tomu došlo, my jsme to navrhli a došlo k tomu. A jsem nesmírně hrdá na to, že právě náš výbor FAM na tom trval a že tato, tuto cenu získala kolegyně, koordinátorka eh, e, za EPP ve výboru FAM. A tímto způsobem musíme pokračovat krůček po krůčku, konzistentně. A tím ten dopad bude zásadní nejenom na legislativu, ale i na rozvoj našich společností. Neměli bychom se zabývat pouze ekonomickými problémy. A když už hovoříme v ekonomických termínech, bez ohledu na to, jak cynická je, cynická je tato oblast, způsobuje to 228 miliard eur, které naše ekonomika tratí ročně. Čili ano, má to i ekonomický základ, když teda budeme cyničtí, ovšem lidská práva stojí mnohem více než eh, ztráty v milionech či bilionech eur. Děkuji vám ještě jednou a spoléhám na vaše úsilí a vaše energii i na národní úrovni. Hodně štěstí. Děkuji vám za to, že jste přišli a než ukončíme toto zasedání a tento den, eh, konstatuji, že všichni, kdo jsme tady, uznáváme, že nás i na ženách je prohřešek proti lidským právům, proti základním právům. Myslím, že jsme tady dostali výbavu eh, docela dobrými instrumenty a já vám mohu slíbit, že eh, ženský výbor eh, nadále eh, bude na tomto tématu tvrdě pracovat, tak jako činil v posledních pěti letech. Můžeme vám slíbit, slíbit že tento výbor bez ohledu na to, jak bude vypadat složení parlamentu po volbách, bude pokračovat v tomto boji. Ale budeme bojovat také obecně za genderovou rovnost. A ačkoliv je tento boj mimořádně důležitý, musíme mít na paměti, že důvodem, prapříčinou všeho je genderová nerovnost ve společnosti pokud eh, dochází k diskriminaci žen oproti mužům, násilí na ženách eh, v tomto kontextu je samozřejmě tím nejhorším, nejhorším eh, projevem nerovností ve společnosti. Ale myslím, že to musíme dávat do kontextu s dalšími věcmi a můžu vás ujistit, že Eh, náš výbor proti tomu bude skutečně bojovat. Já děkuji vám všem za účast, děkuji našim řečníkům za cené informace, které nám poskytli a děkuji panelistkám za to, že mezi nás dnes zavítali. Taky chci poděkovat tlumočníkům za vynikající práci, jako vždy. a že nám tedy pomáhají vzájemnému porozumění mezi námi. Chtěl bych poděkovat také sekretariátu a našim pracovníkům za obrovské kvantum práce, které odvedli. Děkuji vám a, jak jsem řekl na začátku, poslední bod programu eh, venku v předsálí je připravený koktejl a je to také příležitost pro další výměnu názorů a myšlenek. Děkuji vám mnohokrát.